Vážení kolegové, navrhuji, abychom zahájili naši schůzi, pokud eh, byste, prosím, se usadili. Na pořadu jednání mám několik otázek, které bych chtěla okomentovat. A to nejdříve jde o to, že máme žádost eh, z pravodajky paní Cimer, eh, aby se neprojednávaly pozměňovací návrhy o její zprávě o důsledcích krize a vlivu na eh, rovné postavení mužů a žen. To je bod 6 hlasování zůstane zítra. Dále pak na základě žádosti z pravodaje paní Steinrück ohledně návrhu stanoviska se jedná o bod 20 a tento bod bude změněn a stane se e, číslem 16. B. Dále ve v souladu se spravodajkou k bodu 19 jde o tedy směrnici o službách a stanovis, příslušné stanovisko. E, tento bod bude projednáván na příštím zasedání. Bod 21. Během tohoto bodu bychom se měli podívat na pozměňovací návrhy ohledně navr- zprávy pana Bulanda ke zřízení Evropského dobrovolnického sboru. Tento bod budeme projednávat dnes dopoledne a bude eh, tedy eh, bodem 13b. Dále otázka návrhu Eh, komise, zpráva pana Mana, eh, je to eh, věc, která byla doplněna k dnešnímu dopolednímu programu a bude mít číslo 21a. Dále schůzka koordinátorů, tam eh, to zůstane a hlasování o právě pana Sogora eh, v bodě 29 je přenesena na příští zasedání. Pokud nemá nikdo Eh, další eh, poznámky navrhuji bod 2 a sice sdělení předsedkyně. Chtěla bych nejdříve připomenout, že po naší schůzce budeme mít eh, možnost také se přivítat k novému roku a setkat se na jaksi přátelské úrovni. Tolik eh, mé sdělení. Dále bych je chtěla říci, že bychom měli projednat eh, také návrh soudního dvora ohledně přípravy návrhu k eh, systému EURES ze strany komise a chtěl bych vám, chtěla bych vám říci, že právní výbor včera přijal naše stanovisko a Evropský parlament by se měl obrátit na Evropský soudní dvůr v této záležitosti. Třetí sdělení. Zde jde o návrh stanoviska kolega Jukse eh, pro eh, výbor pro ústavní otázky. Eh, zpráva tohoto výboru bude k dispozici až v polovině února. Poté tedy to znamená, že lhůty pro pozměňovací návrhy mělo trvat do 20. Eh, února a bude to prodlouženo do 25. tak, abychom mohli také eh, zapracovat příslušná stanoviska. Čtvrté sdělení k významu meziparlamentního eh, týdne který se uskuteční příští týden od pondělí do pátku. Náš výbor zde je eh, určitým eh, motorem a budeme samozřejmě také eh, projednávat otázku rozpočtu Já očekávám, že mnozí členové tohoto výboru se také zúčastní. V úterý odpoledne budeme mít eh, přímé eh, vedení eh, tohoto setkání a sice v otázkách zaměstnanosti mladých a úsporných opatření. Tolik má sdělení. A chtěla bych ještě říci, že naše zasedání je také přenášeno eh, přes web. Eh, nyní bych chtěla dát slovo zpravodaji Juxovi, abychom se podívali na pozměňovací návrhy k jeho zprávě o ohrožení zdraví při práci v souvislosti s asbestem a výhledy na zrušení všech používaných asbestů. Prosím, pana zpravodaje, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl nejdříve poděkovat stínovým zpravodajům a také dalším poslancům, kteří na tomto tématu se mnou těsně spolupracovali. Především to byl pan Phil Benjen, paní Karimagali a další. Uh, my jsme pracovali velice pilně a vypracovali jsme 13 pozňovacích návrhů. Když jsme se sešli naposledy, tak jsem představil tyto pozňovací návrhy a umožnil jsem příspěvky k těmto pozňovacím návrhům ze strany stínových zpravodajů a dalších poslanců. Tato možnost byla využita a my jsme tyto návrhy pozměnili a dospěli jsme jsme k dobré dohodě. Já je nebudu všechny procházet, můžete se se je přečíst sami. Dva nejdůležitější kompromisy jsou G a H. Pokud se týče G, tak to se týká načasování programu, tak aby asbest byl odstraněn všude z EU. My žádáme, aby EU provedlo analýzu nákladů a také monitoring tak, aby došlo k odstranění azbestu do roku 2020 a abychom se také inspirovali programem Polska, které hodlá odstranit azbest do roku 2020. A potom háčko. Tady se doporučuje aby byly vytvořeny veřejné rejstříky azbestu. Já se domnívám, že tato informace je velice důležitá pro odstraňování azbestu a také, abychom zabezpečili, abychom chránili pracovníky, kteří eventuálně budou eh, v dotyku s, az, v s azbestem a budou pracovat na odstraňování azbestu. Takže byly předloženy také poz, společné pozňovací návrhy paní Šantě, eh, paní Medeli. Já tedy doufám, že také tyto návrhy získají průřezovou podporu. Nemohu podpořit návrhy paní ASEA, kde se tato, tento pozměňovací návrh snaží eh, velkou část zprávy odstranit. Také nemohu podpořit návrhy paní Zanony a Papukas a pana George Boka. Já eh, z části jejich návrhy také podporuji a děkuji jim za jejich přínos. A na závěr bych se chtěl zmínit o bodu, o kterém se ho zmínil pan Klák a pan Helmy také sdílí jeho názor. Otázka zněla, zdali krysotylový azbest je vůbec také rizikem. Já jsem řekl, že se domnívám, že tomu tak je. Také jsem rozdal uh, radu eh, ze strany britských orgánů a také komise eh, považuje tento materiál za rizikový a my jsme také získali informace od komise včera. Já doufám, že poslanci se s nimi seznámili a možná, že bychom to tady mohli e, rozdat. Komise včera nemohla, minule nemohla vystoupit, ale zpracovala toto sdělení a zde se také hovoří o tom, že kryzotylový asbestus je nebezpečnou e, materiálem a může vést k závažným e, onemocněním zraněním. A já e, se také doufám, že nyní pokročíme e, pozitivně v této oblasti a myslím si, že to je asi úvodem všechno, paní předsedající, a já se těším na názory kolegů. Děkuji, Karin Madeli a potom pan Elmer. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji Stevenovi Hughesovi za vynikající spolupráci se všemi stínovými zpravodaji. Já osobně jsem ráda, že nakonec myšlenka, že problém eh, azbestu pro zdraví, to je něco, co ještě není vyřešeno, protože zbytky azbestu jsou ještě všude v Evropě, ať jsou to veřejnoprávní soukromé budovy, lodě, tunely a tak dále. Také jsem ráda, že bylo dosaženo konsensu, poněvadž eh, tato eh, hlavní myšlenka se týká toho, že zaměstnanci často si nejsou vědomi rizik nejsou informováni především ve stavebnictví a v sektoru údržby a stavebnictví a vůbec nevědí, že tam nějaký asbest někde je. A je to tedy e, něco, co je třeba zdůraznit, což zpráva dělá. Také jsem ráda, také bych chtěla, aby e, skutečně komise vydala doporučení členským státům ohledně rejstříků azbestu tak, aby země, zaměstnanci byli řádně informováni a chráněni. E, týká se to tedy samozřejmě jejich zdraví a bezpečnosti práce. E, jsem ráda, že byla přijata tato zpráva i v tom smyslu, abychom vytvořili expertní skupinu, evropskou a národní skupinu, tak aby rozvíjeli dovednosti, které se týkají azbestu pro ty dotčené profese, jako třeba uh, zaměstnanci eh, v loděnicích eh, a na železnicích či na stavbách a také chceme v návrhu L, abychom měli směrnici, která by stanovila minimální standardy odborného vzdělávání eh, pro obory stavebnictví a údržby a pro i ta střediska, kde se zpracovává odpad asbestový, aby byli řádně proškoleni. A teď trochu ty negativnější věci. Já si myslím, že i přes eh, analýzu mm, závažnosti asbestu a jeho důsledků pro lidské zdraví, tak si myslím, že mm, všechny politické skupiny nejsou stejně přesvědčeny o tom, že pokud skutečně chceme zachraňovat životy, kvůli tomuto problému, tak musíme mít závazné předpisy. To znamená, je třeba je přijmout co nejrychleji. Lituji, že jsme eh, nezískali podporu, především pro eh, povinnost eh, registrace stávajících zástup Eh, asbestu, aby byly obligatorní tyto rejstříky, to nebylo zavedeno. Ani jsme eh, nezavedli eh, akční plán, proto abychom rychle zlikvidovali tyto zásoby asbestu a potom je zde, zde není vůle snížit i ty limity pro expozici vůči vláknům asbestu. Takže já apeluji na vaši podporu, abychom odhlasovali dva návrhy, které mi leží na srdci 55. Návrh, který zavádí povinnost dělat rozdíl mezi eh, tím eh, tedy eh, asbestem, který podlehá tření a který ne, protože zde ty návrhy jsou odlišné a potom návrh 97, který eh, podporuje vyhodnocování všech výrobků, především eh, těch výrobků, které mají substituovat asbest. Nemůžeme nahrazovat asbest eh, materiály, které třeba za 10, za 20 let se ukáží, že jsou ještě škodlivější pro zdraví. Děkuji, paní předsedkyně. Merci. Děkuji. Roger Helmer a potom pan Bach. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěl poděkovat zpravedaji. Já jsem velice rád, že zdůrazňuje, že potřebujeme řádné zhodnocení situace, než dojde k odstraňování asbestu. Tak, jak bylo správně zdůrazněno, tak nejdůležitějším průlomovým bodem v této záležitosti je to, zdali divoký asbest, to znamená krysotyl, má stejné dopady jako modrý a hnědý asbest. Tyto dva druhy jsou A to, e, tyto dva druhy jsou velice nebezpečné. A já se domnívám, že musíme rozlišovat mezi bílým asbestem a dalšími dvěma druhy. Problémem je, že máme také vědecké zprávy, které jsou rozporuplné. Já tady cituji zprávu e, z britského orgánu, kde se hovoří o tom, že tady žádné nebezpečné dopady nejdou nejsou. A potom tady máme další dokument z roku 2006, která hovoří o vysokém nebezpečí e, z hnědého a modrého asbestu a žádné nebezpečí bílého asbestu. Takže zpráva, která byla nyní e, zveřejněna v toxikologii, to je svazek 43 a tady já jsem také přivezl 20 e, verzí, kopii tohoto dokumentu. Tento dokument má 46 stran a můžete se s tímto dokument seznámit. Já bych vám také chtěl přečíst několik řádek kryzotyl se rozpadá na jednotlivá vlákna a také studie inhalace kryzotále ukazují, že ty tyto eh, vlákna nepronikají do plic a ne, proto plice nereagují a nevede to k fibroze a či k dalším zápalům. Tato zpráva, která byla vydána experty Evropské unie, USA, Švýcarska, Kanady a Mexika, ukazuje na tom, že tady není žádné měřitelné riziko z bílého asbestu. A také kolegové další se o tom eh, budou zmiňovat. Tady vznik vzniká zajímavá otázka, proč tady existuje celá řada uh, zpráv, které, zpráv, které hovoří o tom, že bílý asbestos není nebezpečný a další hovoří o tom, že bílý asbest je nebezpečný. Máme zprávu z roku 1997, kde došlo ke statické chybě a eh, tady 90% eh, onemocnění bylo eh, způsobeno bílým asbestem se tady tvrdí, ale to znamená, že tento asbest musí být nebezpečný. Máme tady na jedné straně mohl... Kolego, prosím vyjadřete se k těm kompromisním návrhům. Vyjadřete se prosím k tomu, co je na programu. Ano, já se k tomu vyjádřím, ale já jsem pouze chtěl vysvětlit svá stanoviska a své zdůvodnění. Ano, já budu hovořit stručněji, paní předsedající. Já chci pouze říci, že jsem velice znepokojen lobbyingem eh, amerických advokátů a právníků a také dalších právníků, kteří sehrávají důležitou roli. Vzniká, ta, dochází totiž k situaci, že protože E, pozměňovací návrhy většinou nerozlišují jednotlivé druhy aspektu, protože jeden druh není toxický, dva druhy jsou vysoce toxické a právě proto já nemohu tyto pozměňovací návrhy podpořit a já také žádám kolegy, aby se ke mně připojili a zvažovali celou věc racionálně. Tak, děkuji, kolega Bach a potom Benjon. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Ich möchte gleich zu Beginn auch... Äh, Hned äh, na začátku bych chtěl poděkovat äh, zpravodaji za jeho práci. Domnívám se, že od počátku roku eh, hledal eh, kompromisy také se stínovými zpravodaji, byl tedy ochoten při své práci jít do kompromisu. Domnívám se, že nemusím zdůrazňovat význam této záležitosti. Je to zpráva z vlastního podnětu a tady je vhodné vždy být odvážný, což se jistě podařilo. Je zde několik důležitých bodů, které jsme vložili do kompromisu. Téměř vše ze stran všech politických skupin. Jde o otázku registrace a také studii dopadů a také o upozornění na akční plány do roku 2028. Obzvláště významná je otázka eh, určitého předvoje Evropské unie také v vzdělávání zaměstnanců. Eh, tady eh, je také role sociálních partnerů velmi významná, to jsme zdůraznili. To jsou také určité konkrétní návrhy na adresu komise ze strany členských eh, států. Je to tedy dobrá zpráva, která byla vypracována díky spolupráci všech zúčastněných. Děkuji vám. Merci. Děkuji vám, Filbenier. <clears throat> Za prvé bych chtěl poděkovat zpravodaji za eh, skutečně eh, velké společné úsilí dohodnout se na kompromisech, tak aby všichni eh, se v těch návrzích našli, takže za to děkuji. Téma asbestu je téma důležité, to je evidentní, to eh, s čím souhlasí zpravodaj i stínoví zpravodajové, abychom si vyměňovali nejlepší zkušenosti, které se týkají bezpečnosti práce. A jsem rád, že se nám nakonec podařilo se zaměřit eh, na témata jako nejlepší postupy, přístup k informacím, vzdělávání a jak komise by mohla pomoci příslušným orgánům členských států, tak aby mohli implementovat eh, podle mě s dobrou stávající legislativu, kterou již máme na ochranu zaměstnanců. Nicméně mám určité obavy, které se týkají úplného, úplné eliminace asbestu. Jak toto by se mělo realizovat? Zde skutečně bychom vyvinuli velké úsilí v kompromisech. Víme, že to je zakázaná látka, je to zakázáno, máme na to několik směrnic, ale uh, v podstatě je zde málo, mm, pří, málo případů kontrol eh, dovozu, případného dovozu asbestu a instalace do nových budov. Ale eh, hodně asbestu ještě je tedy ve stávajících budovách. A znamená to riziko pro zdraví v některých případech, ale v některých případech to riziko je dost minimální. Například v zemědělství eh, Asbest je třeba ve stře- střešních materiálech, eh, ve skle- v těch skladech, tam v podstatě málo kdy zaměstnanci i chodí, takže jsem velice rád, že <clears throat> kolegové mě podpořili v tom, abychom vytvořili manažerské plány, hodnocení dopadu, abychom skutečně analyzovali, kde se nachází ten asbest a jak s ním naložit, v jakých hodnotách, eh, neměli bychom narušovat často ten asbest, protože to potom často znamená zbytečné riziko pro ty, kteří to provádí. Spíše bychom měli vyhodnocovat, kde je a odkud by měl být odstraněn a udělat to bezpečným způsobem. Nemohu pod, podpořit L, který apeluje na novou legislativu. Stávající legislativa podle mě je dostačující. Místo toho bychom se měli zaměřit na e, řádnou realizaci a podporu tam, kde to je potřeba. Řeší se to v jiných e, částech textu, proto podporuji zbytek kompromisů. A teď k tématu e, krysotilu. Tak zde bych apeloval na ty členy, kteří byli zmateni stejně jako já, e, e, protože zde máme e, zcela odlišné vědecké poznatky, které jsou v rozporu, takže já nejsem na jedné či druhé straně této barikády. Já bych apeloval na ty, kteří nejsou ještě přesvědčeni, ani Eh, tedy eh, tak, aby spíše se zdrželi a nevyjadřovali se k tomu. Děkuji. Ano, já eh, vidím, že komise, kdyby velice stručně chtěla také přispět, tak chcete slovo? Ne, ano, nebo ne, nebo se nechcete vůbec vyjádřit? Tak, dobře. Pan Kosta David. Well, I mean, we... Děkuji. Ano, my jsme již náš příspěvek odevzdali a proto se domnívám, že všechno, co mohu říci, že když eh, dospějeme brzy k návrhu, že musí být udělána nová vědecká revize a přeskoumání, pak budeme takto postupovat. A já se domnívám, že E, zodpovědnost je u ředitelství pro, zdr, pro zdraví a životní prostředí. A Jinak se domnívám, že my tady máme také legislativu, příslušnou legislativu, kterou v současné době nechceme spochybňovat. Děkuji, pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedající. Děkuji ještě jednou stínovým zpravodajům a ostatním, kteří se vyjádřili. Já chci říci Karimě, že podporuji její pozměňovací návrhy 55 a 97 a také děkuji za podporu kompromisních návrhů. Souhlasím s panem Bachem, s jeho názory a s Phil nemohu podpořit kompromis L. My jsme se snažili dospět ke většinovému názoru, ale tady to nešlo. Pokud se týče kryzotilu, tak Roger to je minoritní názor. Většina vědeckých důkazů také ukazuje, že kryzotyl, bílý asbest je také toxickou látkou a právě proto se zakazuje využívání všech druhů aspektů v rámci EU. Roger říká, že tady nerozlišujeme jednotlivé druhy azbestu a to souvisí s tím, že veškeré druhy azbestu jsou zakázány. A informace od komise eh, nám jasně ukazuje, že bílý azbest je také nebezpečnou látkou. Proto žádám kolegy, aby se drželi eh, převažujícího vědeckého názoru, že všechny druhy azbestu jsou stejně nebezpečné. To je všechno z mé strany a paní předsedající a nyní předávám slovo dál. Děkuji vám a na tomto základě budeme zítra hlasovat a na plenárním zasedání to bude v únoru. Tento bod jsme tedy prejednali a nyní dávám slovo Richardu Huitomi, abychom se podívali na 29 kompromisních pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k jeho zprávě o sociální odpovědnosti podniků a podpora zájmu společnosti a cesta k udržitelné obnově podporující začlenění. Jde o naši zprávu z našího podnětu a e, již jsme také stanovisko e, předložili také zprávě právního výboru, který na tomto pracoval paralelně. V rámci zprávy pana Hojta jsme dostali také stanovisko výboru pro právní záležitosti, a to 19. prosince, a také stanoviska výboru DV, FET, INTA a KULT. Jde tedy o zprávu, eh, která je jaksi propojená s eh, činností právního výboru a proto jsme postupovali podle zákona Perez, eh, což znamená, že když se postupuje takto propojeně, eh, pak jsme velkorysí v eh, přijímání pozměňovacích návrhů z těchto dvou výborů a potom až po hlasování se vyrovnávají příslušné rozdíly. Toto říkám také proto, že od pana Léneho jsme získali eh, žádost, abychom nepřijali určité pozměňovací návrhy a my jsme byli proti takovému to postupu, což však neznamená, že eh, příslušné protiklady bychom neměli projednat eh, v čas před plenárním zasedáním. Pane zpravodaji, dávám vám nyní slovo, abyste eh, nám prezentoval těch 29 eh, pozměňovacích návrhů, které byly kompromisně vypracovány na základě mnoha pozměňovacích návrhů. Děkuji vám a prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Mm, myslím si, že eh, eh, jde o eh, vyjednávání tedy v první instanci a já vím, že vždycky je těžké se přesně tedy dohodnout a pan Baldassare z druhého výboru, který je výborem za ten výbor, takže se mnou spolupracoval a já jsem si jist, že určitě vylepšíme celé to znění, eh, protože k tomu jsem se i zavázal za náš výbor. Jak říkáte, dnes dopoledne bychom se zaměřili na kompromisy, ale jenom ti, kteří eh, eh, nevědí, v jaké fázi je diskuze, tak já bych chtěl říct si zaprvé, probíhá dobrá komunikace s Evropskou komisí, my chceme ji podpořit a mm, vyměňujeme si detailní poznámky a nijak ne, ale nenapadáme ten základní směr, kterým se komise ubírá. Za to děkujeme. Za druhé jsme v jiné pozici, protože protože nevládní organizace a další eh, dotčené eh, organizace jsou velice jaksi polarizovány, tam mm, to není jasné a my před třemi lety asi jsme se sešli se všemi partnery, mm, navázali jsme dobrou spolupráci s podniky a s dotčenými subjekty, vyslechli jsme si jaké jsou jejich názory a také opíráme se i o jejich názory, takže zde panuje atmosféra dobré spolupráce s podniky a dalšími partnery. Za třetí máme nové, novou definici této odpovědnosti, společenské odpovědnosti, která říká, že tato odpovědnost znamená, že eh, určitým způsobem tedy podnik jedná ve společnosti a mm, my si myslíme, že je důležité, abychom reflektovali ten konsensus, který teď panuje ohledně této definice. A ano, zde i mm, mm, musím říci, že doufám, že e, se dohodneme v parlamentu, že CSR neznamená, že budeme vytvářet nová evropská e, pravidla, ne, chopíme se těch iniciativ, které existují, máme zde guidelines třeba OECD, e, máme zde tedy i e, další tedy e, pře, směry nebo doporučení, která je třeba dobře aplikovat na úrovni podniku. A já zde mám eh, to, eh, tu výsadu, že zastupuju tedy parlament a já doufám, že parlament se zapojí do toho mainstreamového hlavního přístupu, který je i reflektován v našem textu a tak toto bude v plénu odsouhlaseno. Teď pokud jde o kompromisy, ti, kteří mm, ve Štrasburku v pondělí večer se zúčastnili schůze, tak eh, vědí, že jsme se dohodli s politickými frakcemi, takže takže zde nebude tedy eh, ten rozpor mezi tím, co je povinné a dobrovolné, takže na tom jsme se dohodli a zaměříme se na eh, to, abychom získali většinu, konsensus v našem výboru ohledně této koncepce, proto jsme i odsouhlasili kompromisy, my jsme mm, je postoupili do výboru Jury a když jsem se setkal se stínovými, tak v podstatě jsme Eh, se dohodli na tomto stejném přístupu, takže 29, 29 kompromisů eh, je předmětem naší dohody. Takže jenom prosím, eh, říkám tady členům, podívejte se na to, protože potřebujeme váš koncensus. Teď pokud je konkrétní návrhy, nebudu je popisovat, jenom některé ty nejdůležitější. Kompromis A pan Mann tady není, ale on eh, chce říci, že eh, charita, filantropie ze strany podniku by neměla být povinná eh, za prvé. Filantropie a charita to není CSR a samozřejmě nikdo by nechtěl to zavádět jako povinnost, takže prosím, žádné starosti s tím. Tak jenom chci ale to říci explicitně v kompromisu, takže jsme to tam reflektovali. Doufám, že je spokojen. A Chtěli jsme čařej tam vyjádřit třeba v návrhu C, eh, tedy evropské aktivity. Mm, eh, zde máme tedy ten princip, eh, tedy mm, akčního plánu a politik EU v této oblasti, takže to jsme chtěli vyjádřit v kompromisu C a v kompromis D. Zde někteří kolegové chtěli pozitivně reflektovat to, že některé podniky reagují na tyto apely, na tuto strategii pozitivně a i zde my jsme tedy chtěli tady říci, že již ty podniky jdou tímto směrem a kompromis E, to znamená scaling up, to je velké téma pro e, podniky a máme zde Rio plus 20 udržitelný vývoj, my zde máme celou, celý seznam tedy e, toho, jak by scaling up měl vypadat. E, my nechceme ale, abychom zde mm, měli nějaké spory, takže proto jsme se snažili uspůsobit to znění, aby vyhovalo. Kompromis F Jeden z kolegů uh, hovořil o ISU 26 tisíc, že bychom to měli tam dát jako standard. Ano, dobře, to je správné, ale to není globální uh, standard. Je to tedy v kompromisu F. Kompromis G, velice důležité, to je ženský výbor a ten předkládá celou řadu sociálních opatření, která by mohla být prováděna podniky v souvislosti s CSR a potom také je to téma vědy výzkumu nebo výzkumu. Ano, to již probíhá teď, ano, ale chceme zjistit, jaký je dopad CSR, tedy to, na, na to by se ten výzkum měl zaměřit, zda skutečně CSR má dopad, takže DG Research určitě se k tomu postaví nějak kompromis. H. To je další téma. Dotčené subjekty, které jsou vybrány podniky, musí, tedy ten výběr musí být spravedlivý, vyvážený a e, takže je třeba mít na to nějakou metodiku výběru, vytvořit určité principy. To je tedy v kompromisu H. A teď kompromis I. Zde my jsme eh, my zde hovoříme o těch udržitelných podnikatelských modelech a o těch eh, tedy eh, někteří kolegové chtěli eh, zde zmínit konkrétně osoby s postižením, takže to figuruje v tomto kompromisu. Kompromis je, tady EPP a někteří další kolegové měli určitou obavu se subdodavateli. Podle mě subdodavatelský řetězec eh, to je téma, které eh, zešlo teď především v době ekonomické krize a mm, ale byly vyjádřeny určité obavy, že možná tento text jde příliš daleko, to si mysleli kolegové z EPP. My to tady eh, částečně zmiňujeme, tedy ten, eh, to, eh, ty subdodavatele, a pak jsme tam to vyškrtli, takže já si myslím, že to je spravedlivý kompromis. Kompromis K. My jsme se nemo, nemohli tedy dohodnout na living wage, na tedy platem mzdu, která je nezbytná pro přežití, takže víme, že tady členské státy na to mají různé názory, i různé politické skupiny na to mají různé názory, takže lituji, že jsme to museli vyškrtnout v zájmu kompromisu. Tak to muselo být bohužel, podle mě. A teď, pokud jde o, ano, takže trochu kontroverzní pokud je o M, L je v pořádku M, penze, tedy penzijní práva, tedy e, přerušení příspěvku do systému důchodového zabezpečení ze strany e, podniku a že je třeba tedy zde e, Mm, tedy nastavit určitou důvěru mezi podniky a e, e, zaměstnanci, pokud jde o tyto příspěvky. Takže samozřejmě kolegové hovořili zase, že zde existují rozdíly mezi penzijními systémy, e, takže proto jsme to i takto reflektovali. Kompromis N. Se jsme mm, posílili jednu věc, která se týká guidelines hlavních směrů OECD, které byly definovány, takže podle mě to jsou nejkonkrétnější uh, a nejefektivnější normy, které máme na mezinárodní úrovni. Dále Filip eh, Dillon, eh, eh, takže on je teď tedy v Jordánsku, ale on pomáhal tedy dokonce i z Jordánska. Byl se mnou v kontaktu, když jsme vyjednávali tento kompromis. A takže využívám jeho text. To je tedy kompromis O které mluvím. A teď pokud jde o Q, tak eh, všichni tedy eh, chtějí po komisi, aby vyhodnocovala ty národní akční plány a aby eh, nám předložila potom zprávu o reálné implementaci aplikaci, takže to vítáme, takováto hodnocení. A nyní mm, S, pokud jde o rámcové dohody, to je čím se náš výbor zabývá. My chceme po komisi, aby stanovila určitý cíl, aby sociálním partnerům navrhla, aby tedy e, e, se o tom vyjednávalo v těch dohodách. Takže já myslím, že komise místo toho, aby pasivně čekala, já nechci nikoho tím rozčilit, co říkám, já doufám, že vás to nezlobí, ale měli byste být aktivnější, pokud je o rámcové dohody v této oblasti. A potom máme zde celou řadu kolegů, kteří se obávají, že CSR by mohlo nahradit kolektivní vyjednávání. Takže proto e, pan Hughes je tady mm, přede mnou, takže proto jsme to dali takto dohromady. I paní Regner se na tom podílela, na kompromisu T se podílela. To není kontroverzní. A nyní, pokud jde o dobrovolnou činnost zaměstnanců, tady je třeba podporovat dobrovolnictví e, zaměstnanců, ano, a měli bychom to e, tedy e, ale zajistit přes to Evropské e, dobrovolnické centrum a mm, proto jsme mm, vytvořili k tomuto kompromis B. Já myslím, že to je velice dobrá inovace, mm, která vyplyne z této zprávy. A nyní veřejné zakázky, takže EPP a další kolegové vyjadřili určitou obavu, abychom tedy vlastně některak nenarušili eh, eh, tu směrnici o veřejných zakázkách. To nebyl vůbec žádný můj záměr, aby tedy chom nějakým způsobem ovlivňovali průběhy veřejného řízení na základě toho, že někdo, nějaký podnik tedy se zapojil do CSR. A takže to tam některak není. A pane, paní předsedkyně, a my chceme tedy udržitelné, sociálně udržitelné investice a to tam detailně uvádíme. My zde i e, se e, odkazujeme na tedy principy OSN, tedy odpovědné investice a e, v kompromisu Y se zabýváme otázkou transparentnosti. Na tom jsme se dohodli bez problémů hladce. Je to třeba vidět v kontextu mezinárodních norem, a to především v oblasti IIRC, tedy té Mezinárodní rady pro integrovaný reporting, takže e, to je třeba vidět v této souvislosti. A potom zde máme pozměňovací návrh AA, e, e, kde se hovoří tedy o tom ek- extenzivním rozsáhlem, tedy rámci eh, dialogu, takže to bylo trochu kompromisní, jak jsme to vyškrtli, to slovo extensivní. A kompromis B, B, Zde my jsme se zabývali otázkou konvergence, což je pro mě a pro tuto zprávu důležitá koncepce. Chceme, aby docházelo ke konvergenci iniciativ CSR, respektive k harmonizaci harmonizační konvergenční proces. Někteří kolegové ale vyjádřili obavu, že zároveň bychom neměli přijít o flexibilitu. A nakonec, paní předsedkyně, zde máme eh, téma vzdělávání, školení, kompromis CC, a samozřejmě e, zde e, CSR, to se týká přece tedy e, vzdělávání a školení v různých tedy podnikatelských pravidlech a takže já bych se chtěl zaměřit i tedy na eh, všechny úrovně eh, vzdělávání, tedy i toho klasického školního, nejenom tedy toho celoživotního. Já jsem to prošel velice rychle, je to dlouhá zpráva, možná ještě eh, i delší, až se vezmou do veškerá ta stanoviska, jenom procedurální poznámky teď. Já vím, že vy čekáte pořád na, na hlasovací seznam od sekretariátu. Vím, že to je komplikované, ale byl bych velice rád, aby stanoviska nějakým způsobem nezničila tu zprávu, protože v tom stanovisku je asi 100 odstavců, ne, pardon, v, tom, v té zprávě asi 100 odstavců, takže mm, já chci, abychom našli tu správnou, to správné místo v té zprávě, eh, tak ta zpráva skutečně musí zůstat čitelná, uchopitelná a ne příliš ji zahustit. Takže doufám, že se to dnes co nejrychleji vyřeší toto a také i, i pokud jde o ty guidelines OECD a eh, další mezinárodní standardy, takže já bych velice rád, aby komise nám to objasnila, jaký má být s nimi vztah a potom já tedy podám faktický ústní pozňovací návrh, který se týká e, změny politik. Eh, zatím to ještě ale nemám připraveno, protože si to chci projednat s komisí a potom vám to předložím ještě do termínu jako ústní pozměňovací návrh. Děkuji. Okay, je vais donner la parole. Nyní dávám slovo panu Ory ohledně mm, stanovisek ostatních výborů. Vím, že je zde první eh, hlasovací seznam na základě pozměňovacích návrhů, ale ty kompromisní návrhy změnily mm, tato vyjádření eh, názorů a proto se musíme podívat na seznam eh, na základě těchto eh, kompromisních návrhů. To bychom mohli propracovat dnes večer, abychom měli ten hlasovací seznam v pořádku zítra. Čaba Ory a potom paní Sloběcká. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szerepem az Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem určitým doručovatelem eh, stanoviska na základě eh, práce stínového zpravodaje Bulona, který eh, nemohl přijet ze zahraničí. A já bych chtěl pouze poznamenat jménem EPP a stínového zpravodaje, že jsme spokojeni s přístupem zpravodaje. Pan Bulong přispěl k vypracování eh, této zprávy a mohu tedy eh, sdělit výboru, že EPP je pro kompromisní návrhy, které byly předloženy. Děkuji za tuto podporu, paní Zlověcka. Paní předsedkyně. E, předsedkyně. E, panu zpravodavci. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat zpravodaji za velice konstruktivní práci. Ale vzhledem k tomu, e, že tato iniciativa vyšla z strany podniků a také na tuto iniciativu nyní opravdu upěnlivě v Evropě čekáme. Tak proto se týkají mé posměvací návrhy přípravy podniků a tento návrh nebyl přijat, neboť zpravodaj vyžaduje určité zákony, které by měly být vnuceny. Ale jestliže vnutíme určitá řešení, tak eh, vlastně odradíme některé subjekty, které se na tomto procesu zatím nepodílely. Jestliže se jedná o iniciativu zaměstnanců, tak oni by se měli cítit zodpovědnými za přípravu jednotlivých řešení. Takže já velice lituji toho, že tato, tato část mého pozměňovacího návrhu nebyla zohledněna. Já však vám děkuji za to, že jste zohlednili mé ostatní pozměňovací návrhy. Chápu, že stínový zpravodaj EPP mohl tedy přispět k této debetě, ale prosím, abyste v EPP se ještě podívali na e, tuto e, přípravu. Pan Benjon? Yes, I, I'm not speaking as a shadow. Ne, hovořím tady jako stínový zpravodaj. Stínovou zpravodajkou je paní Hirš. Já jsem chtěl zmínit dva aspekty. Jeden konkrétní, jeden obecný. Ten konkrétní, eh, ta konkrétní věc se týká kompromisu A. Já si nejsem tím, že kompromisní návrh se týká týká té extrateritoriální jurisdikce, zdali to není pouze jiný jazyk. Tady v této souvislosti míníme například USA a já nechci aby Evropská unie se pohybovala stejným směrem. My máme hodně problémů ve Spojeném království a opravdu u nás se vedou nekonečné spory a právě proto nechci, aby v souvislosti s kompromisem R jsme se tady odkazovali na extoriální jurisdikci. To je ta konkrétní věc. A ta obecná věc je to podobné, co řekla paní Jezlověcka, nebo CSR vychází ze strany zaměstnavatelů podniků, kteří chtějí ukázat světu, že dělají věci správně. A já jsem velice znepokojen tím, že se cho, chtějí chopit této iniciativy politické orgány. Právě proto já bych eh, chtěl vidět zprávu, která bude zaměřena na to, že se zabezpečí, že eh, podniky, které tvrdí, že se chovají sociálně zodpovědně, se skutečně tak budou chovat, že nebudou pouze E, něco tvrdit, což nelze dokázat. A já si myslím, že toto jde opravdu příliš daleko. A zdá se, že opravdu se politické orgány hodlají chopit této CSR a hodlají tuto iniciativu přenést na vládní orgány a vlastně být iniciátorem oni. Děkuji. Nedějíš. Nadia Hirš. Děkuji, paní předsedající. Já jako stínová zpravodajka za liberální frakci děkuji vám srdečně za spolupráci. Včera jsme se také ještě jednou sešli a prakticky na všech kompromisech jsme se shodli a právě proto děkuji za tuto ochotu ke kompromisům. O kompromisu R hovořil kolega, to je jediný kompromisní návrh, se který máme problémy. Neboť pro nás jako liberál je důležité zdůraznit, aby tato zpráva také konstatovala, že CSR, sociální odpovědnost podniků, je dobrovolná věcí, že podniky se této iniciativy chápou dobrovolně, dobrovolně. A jde především o to, abychom touto zprávou stanovili rámcové podmínky a také zohlednili standardy na mezinárodní úrovni, aby všechny tyto uh, standardy byly normatizovány a opta, optimalizovány, tak aby vlastně toto všechno eh, by se mělo také stát iniciativou pro další podniky. Takže jde o to, abychom do tohoto rámce zapojili i malé a střední podniky, tak aby malé a střední podniky se mohly s tímto rámcem sotožnit. Bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, které, se, které hovořily o eh, účasti zaměstnanců na tomto rámci. A já se domnívám, že toto by měla být samozřejmá věc. To si také přejeme, aby se podíleli zaměstnanci. Ale u některých pozměňovacích návrhů toto nevyplývalo jasně. Nevěděli jsme, zdali eh, tady má vzniknout ještě další orgán, tak abychom zapojili zaměstnance do CSR, ale já se domnívám, domnívám, že další eh, extra orgán nepotřebujeme. Eh, dále byly také pozňovací návrhy, které se zabývaly tématy, jako například nedodržovanými eh, pracovními podmínkami. To znamená, že vlastně šlo o to, když podniky neplní určité zákonné normy. A podle mého názoru toto je aspekt, který nemá co CSR s nic společného. Jestliže podnik porušuje určité zákony, pak je to něco jiného než sociální zodpovědnost podniku. Takže prosím, pochopte, že my eh, budeme hlasovat proti ale my nejsme samozřejmě proto, aby eh, podniky porušovaly předpisy, ale celkově se nám to do celého konceptu nehodí. Tento návrh je celkově vyvážený, který eh, dává další impuls eh, v této oblasti a také ukazuje, že sociální zodpovědnost podniků je důležitou věcí všude v Evropě a po celém světě. Um. Merci, je vais redonner eh, Nikdo jiný se nehlásí o slovo, takže bych mohla dát slovo s pravodaji. Ale um, možná komise? Já nevím, já samozřejmě eh, nechci předjímat, ale když jsou tady, nechci nikoho nutit. Takže koho? Komise nebo rada? Komise. Dobře, dám slovo komisi a pokud si myslíte, že to je užitečné, potom se vyjádřím já. Takže za komisi Susan Bert z DG Amploa a Thomas Stent z, z DG Trend, takže tom, pan Thomas Todd. Děkuji, dobré dopoledne, jenom tři stručné poznámky ke kompromisním návrhům pokud jde o e, ty charitativní dary, takže zde komise vůbec e, nehodlá e, zavést povinnost v tomto, to vůbec ani v našem sdělení, v ničem to nefiguruje, že bychom takový záměr někdy byli měli. Za druhé, zcela podporujeme myšlenku odkázat se na ISO 26000, což je tedy standard norma, další zdroj inspirace pro novou definici eh, eh, společenské odpovědnosti podniků. Je to velice správné. Zde ten odkaz na standard, respektive normu eh, ISO 26000, tím se budeme detailně zabývat. Ano, za třetí, řada z vás asi ví, že komise má opatrnou pozici k té myšlence, že bychom vytvořili takovou etiketu CSR, eh, takže to by mohlo vyvolat administrativní náklady. Takovýto režim víme, že podobné režimy eh, zažili experimenty zde v Belgii před pár lety a nebylo to příliš úspěšné. Ani nevíme, že by zde byla nějaká poptávka ze strany podniků, že by chtěli takovéto označení. A zbytečné asi doplňovat, že se budeme koordinovat se spravodajem ještě v průběhu dne, abychom mohli odpovědět vaše konkrétní otázky, které se eh, eh, týkají její role, tedy komise eh, vůči hlavním směrům, tedy guidelines OECD. Děkuji a opět dám slovo ještě zpravodaji, ale já mám taky takovou obavu, něco mě zneklidňuje, jak jsem říkala. Já mám dojem, že případně po veškeré té práci, eh, až eh, přijdou ty ústní pozměňovací návrhy, Eh, ty se budou týkat toho obligatorního charakteru nebo eh, fakultativního. Já myslím, že tady hm, zítra to by mohlo být velice matoucí pro hlasování, pokud najednou v této fázi přijde k tomuto ústní pozňovací návrh. Já myslím, že je třeba eh, si uvědomit, že jsme se dohodli na kompromisech, takže bychom nemohli to teď nějak přehodnocovat, otevírat přes ústní návrhy, protože to by bylo velice matoucí a nebylo by to dobré já chápu tu taktiku. To znamená, nějaká frakce, když má problém, tak najednou předloží ústní pozměňovací návrh. A e, pokud je e, najednou, když je tedy e, stažen, tak ta potom frakce to vezme jako záminku pro to, aby odmítla kompromis. Ta praxe se mi nelíbí, na to upozorňuji vědnavače kompromisu. Když kompromis byl přijat, no tak přece to všechny zavazuje. A je to mm, Tedy a, e, a to jsou ústřední témata pro vyjednávání a vyjednávání přece znamená, že se e, dohodneme a podpoříme kompromisy. E, to je vše. Do, samozřejmě nechci nějak narušovat probíhající vyjednávání. Teď má slovo pan zpravodaj. Ano, to je oprávněná obava. A já také očekávám, že nebudou kompromisní pozňovací návrhy e, doplňovány. My jsme se již tímto zabývali také ve Štrasburku a někteří chtěli pozměnit své eh, pozměňovací návrhy a na tom všem jsme se dohodli a myslím si, že na to, to dohodě se bude dále trvat. Já chci velice reagovat na pana Ryho a paní Jazovlecka já chci zopakovat, protože možná jste, jsem to neřekl úplně jasně. Vy jste předložila pozměňovací návrh 47, tak tady jsem vytáhl slova, vyškrtl slova využívání vhodných norem. Takže eh, já jsem tady pouze něco vyškrtl. Pan Libenien. Já eh, se domnívám, že pan Lejen je právník, podle toho, jak hovořil, a já chci říci, že my jsme tady vyňali odkaz na třetí země, což je odkaz na extraterioritu. Já si myslím tedy, že jsme také zapracovali jeho po chyby. A pokud se týče vlastní iniciativy a vlastního vedení, tak já se domnívám, že opravdu podniky musí sehrávat hlavní roli. Ale podniky o toto žádné starosti nemají a tady také existuje jisté nebezpečí, že tady také vycházíme ze situace, která existovala před 10 až 15 lety a nechováme se zcela aktuálně. Já si myslím, že podniky nechtějí e, žádné další standardy a také podniky chtějí veřejnou podporu Oni chtějí, chtějí také, aby veřejnost seděla u stolu a vyjednávala. Oni chtějí také, chtějí, aby podniky dodržovali právě kritéria pro CSR a v Johannesburgu se účastnilo OSN summitu 6 tisíců podniků a oni sami říkali, ano, my jsme pro, ale proč vlády nedělají více? Ano, já se domnívám, že oni mají pravdu. Takže ty obavy z příliš velké regulace nepocházejí ze strany podniků. Mým cílem také není přílišná regulace. Já souhlasím s paní Hirsch eh, eh, v tom, co říkala o sociálním dialogu. Sociální dialog již tady existuje, ale někteří kolegové vytvářejí obavy, jiných, že dojde k pokopávání kolektivního vyjednávání, ale já se domnívám, že k tomu v žádném případě nedojde. Takže vy jste o tom také hovořila velice správně. Pokud se týče sociální značky či etikety, o čem také jiný kolega hovořil, pane kolegovi, víte, že já jsem z této záležitosti také vycházel a EPP si toto však stanovila za cíl. A já jsem seděl, tedy si sedl s kolegou eh, z EPP a probrali jsme to, ale myslím si, že bychom měli jít ještě více do hloubky. A některé návrhy bychom měli ještě jednou projednat na evropské úrovni. Je důležité, aby o tom věděla také komise. A dále se tady tady hovořilo o o svěžení tak říkajíc, této debaty na evropské úrovni ale e, situace vypadá tak. Komise vydala před 18 měsíci sdělení, které bylo dobré a osvěžilo celou debatu. A my jako parlament máme možnost e, e, založit základy pro sociální odpovědnost podniků a také máme možnost zahájit debatu o sdělení a tak sdělení obohatit obohatit. Já si myslím, že k tomuto cíli to také směřuje. My musíme tedy schválit správné znění mm, a musíme opravdu osvěžit tuto celou debatu. Děkuji vám. Děkuji vám. Je to skutečně základní debata, ale budeme hlasovat 29. ledna všech, o všech pozměňovacích návrzích a také kompromisních návrzích a doufám, že nebudeme mít příliš mnoho ústních. Eh, hlasovat budeme v plénu v únoru. Máme trošku spoždění, takže bychom měli být poněkud stručnější. Eh, a nyní dávám slovo paní Hirsch, aby představila 35 pozměňovacích návrhů ke své zprávě eh, jde o integraci přistěhovaleců, její dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení. Jde tedy o zprávu z vlastního podmětu. Prosím, paní Hirš. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla srdečně poděkovat všem za dobrou spolupráci. Měli jsme 200 pozměňovacích návrhů a domnívám se, že těch 35 kompromisních návrhů je nyní výsledkem dobré práce, tak abychom zítra při hlasování mohli postupovat dost kompaktně. Domnívám se, že s nejrůznějšími aspekty této otázky byly eh, předloženy a můžeme prezentovat široký papír, který naznačuje i budoucí vývoj ohledně integrace a dopadů na trh práce. To je téma, které nesmíme podceňovat a eh, děkuji vám v tomto smyslu. Kompromisní návrhy se vztahují na určité ústřední aspekty, což je aktuální situace přistěhovalců v EU. Týká se to tedy kvalifikace, eh, která není uznávána v plném rozsahu přístup do zdravotnictví, vzdělání. Ani to není optimální. Eh, přistěhovalci jsou stále obětí diskriminace a především ženy, eh, přistěhovalci eh, mají eh, další problémy. Kromě toho máme také kompromisní návrhy, které na druhé straně celá jasně ukazují, jaké výzvy stojí před EU. E na jedné straně je to otázka přistěhovalců vysoké kvalifikace. Musíme i my mít takovou společnost, která která vítá takovéto přistěhovalce. Dále je zde aspekt integrace, který byl projednán v těch kompromisních návrzích zcela jasněji. Jazyk je ústředním aspektem který umožní zlepšit integraci, eh, přístup ke vzdělání, vzdělávání, eh, školení je důležitým aspektem a také tedy přístup do určitých povolání a práce celkově. Dále možnost eh, samostatně výdělečné činnosti je důležitá. O to se snaží mnozí přistěhovalci a zde by bylo nezbytné poskytnout určitou podporu a nabídnout eh, možnost eh, podnikání a zdůraznit eh, ji. Toto jsou tedy aspekty, které jsme uvedli a zároveň však také říkáme, že celý tento proces eh, vstupu eh, občana z třetího státu do EU, tak eh, ta integrace nezačíná až při jeho příjezdu, ale podporujeme a žádáme i ty zemi, ze kterých, země, ze kterých je přicházejí tito přistěhovalci, aby informovali přistěhovalce o postupech v přijímacích eh, zemích, čili i tato přípravná záležitost je důležitá. Dále je zde také otázka eh, cirkulární migrace. I toto je aspekt, který je skutečně centrální který je také spojen s určitým nepokojem třeba v severní Africe. Tady vidíme mnohé pozitivní aspekty a je možné pro všechny zúčastněné eh, zlepšit situaci eh, tak, aby z těch původních zemí eh, neodcházely všechny kvalifikované síly. Komisi vyzýváme, aby se podívala na to, zda by bylo možné možné mít dobrovolný systém eh, přistěhovalectví eh, vzdělaných eh, osob, kvalifikovaných osob. Zde možná menší členské státy by měly zájem o tento program dubě, dobrovolného přistěhování kvalifikovaných pracovních sil. Jednáli se však o přistěhovalce z třetích států je nutné umožnit informace i pro ně o e, těch přijímajících zemích a bylo by vhodné mít takový základní systém e, informací tohoto typu. Kromě toho jsme také se zabývali otázkou e, nelegální migrace, migrace lidí, kteří přicházejí o, s žádostí o azyl, aby ti měli možnost být integrováni na základě přístupu na trh práce a poslední bod, který není nepodstatný, je otázka sociální koordinace. Zde e, uznáváme samozřejmě, že existují mnohé bilaterální dohody, ale jistě má smysl v rámci EU dosáhnout lepší koordinace a e, také zlepšit e, postavení občanů EU v třetích státech. Tolik jen krátce ty ústřední otázky, které jsme schrnuli a zahrnuli do kompromisních návrhů návrhu. Myslíme, že na tomto základě máme dobrou bázi eh, pro dokument, který je skutečně aktuální a který může naznačit další vývoj eh, integrace na trhu práce. Ano, to jsou velmi náročné cíle a také rozumné cíle, jak říká paní předsedkyně. Pan Ungarido a paní Blankivičute. Děkuji, paní předsedkyně, velice stručně. Za prvé chci poděkovat Nadě Hirš za solidní práci na této zprávě a za velice dobrou koordinaci v průběhu vyjednávání. Domnívám se, že stávající verze kompromisních návrhů eh, reflektuje eh, to, jak eh, by bylo třeba vnímat migranty z pohledu ekonomického i sociálního. Zpráva správně se zaměřuje na to, jak eh, eh, by bylo snažší eh, migranty integrovat a kompromis II, ten je velice flexibilní a také i to, jak by migranti mohli lépe i reagovat na eh, ty požadavky eh, konkurence evropských podniků. Chci i mm, potrhnout načasování této zprávy, protože mm, se teď zvýšila pracovní migrace a zde závěrem eh, moje frakce, tedy PP, e podporuje tuto zprávu i kompromisní návrhy, které jsme dojednali. Děkuji. Euh, Blinkevičiūtė. Pani Blinkevičiūtė a potom paní Robert. Na ir pirmiausia, aš iš tikrųjų děkuji. Kirš. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla srdečně poděkovat paní Hirš, zpravodajce. My jsme spolu velice dobře a plodně jednali. Ona stále se snažila dospět ke kompromisu mezi jednotlivými politickými stranami a výsledkem je, že máme nyní 35 kompromisních návrhů. Naše frakce SD tyto návrhy podpoří, protože eh, zpravodajka vzala naše návrhy v potaz. Protože nemáme hodně času, proto se zaměřím pouze na jednu hlavní myšlenku a sice to, že kompromisní pozňovací návrhy se snaží zaměřit na to, že nejlepší integrace se odehrává prostřednictvím trhu práce, nebo ti migranté, přistěhovalci často bývají diskriminováni na trhu práce, například v oblasti odměňování a právě proto se na tento bod zaměřujeme a obracíme pozornost členských států na tuto situaci a říkáme, že tato situace se nesmí tolerovat. Dalším důležitým aspektem jsou děti těchto přistěhovalců. Zdali tyto děti vždy žijí v podmínkách tak, aby se zabezpečila jejich úspěšná integrace do, eh, do společnosti v Evropské unii hned od počátku. A pak je tady ještě jeden bod, kdy, kde žádám o vaši podporu, a to je právo na práci. Prak právo na práci členů rodiny, tedy rodinných příslušníků. My musíme eh, chápat to tak, že tito rodinní příslušníci mají, by měli mít právo na práci a to by také snělo břemeno z našich sociálních systémů, kdyby eh, rodinní příslušníci měli právo pracovat. Závěrem bych chtěla říci, že návrh paní Hirsch týkající se bodového systému původně se nám zdal neakceptovatelný, ale později jsme zjistili, že můžeme najít řešení a požádali jsme komisi, aby tento bodový systém vyhodnotila. Ještě jednou vám děkuji za práci. Thank you, President. I too... Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodajce eh, za konstruktivní přístup k této zprávě a k vypracování kompromisních návrhů. Určitě to velice dobře i zapadá do stanoviska eh, výboru pro, výboru pro občanské svobody a eh, takže a vzájemně se tedy naše stanoviska doplňují. Také bych i chtěla zdůraznit eh, význam boje proti diskriminaci, eh, eh, tedy diskriminace stejně zacházení s občany EU a s třetí, občany třetích zemí. Kolegové se snaží tedy nalézt právě tuto rovnováhu mezi občany EU a tře- občany třetích zemí. Tam je pořád ještě spousta problémů. Je to velice detailní zpráva, která podle mě i e, se zabývá otázkami země původu, co by se mělo dělat tam, e, pokud je třeba o e, nábor pracovníků, agentury s tím spojené, potom kvalifikace, to je klíčový bod. Eh, proto, abychom nejlépe využili talent lidí. Víme, že máme zde celou řadu občanů ze třetích zemí, kteří pracují v EU, ale v podstatě je to plýtvání mozky. Ne brain drain, ale brain waste. Eh, to znamená třeba využívat kvalifikace, které mají, protože často plítváme jejich kvalifikacemi. K tomuto jsme předložili pozměňovací návrhy. a doufám, že to všechno bude prohlasováno a budeme mít velice pozitivní zprávu, komplexní zprávu, která ne, že by ignorovala problémy, ale e, snaží se a zaměřuje se spíše na hledání řešení. Děkuji. Děkuji zpravodajce. Není, jsou tady ještě, už žádné žádosti o slovo, takže ještě stručně paní zpravodajka. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji vám a děkuji srdečně za dobrou spolupráci. Myslím si, že stačí, když e, v tomto okamžiku poděkuji. Myslím si, že máme dobrý dokument, e, který e, konstatuje nejenom to, co bylo, ale také to, co je možné udělat, aby v budoucnosti se kultura přijímání přistěhovalců v Evropské unii také zlepšila. Děkuji. Děkuji vám. S tímto jsme ukončili tento bod a můžeme nyní říci, že budeme hlasovat zítra ve výboru a v březnu nebo v dubnu budeme hlasovat na plenárním zasedání. E, jaké jsme již sdělili na začátku, bod 6 nebude projednáván. Je zde kompromisní návrh o, o stanovisku paní Cimer a můžeme přejít tedy k bodu 7, 8, 9, 10, 11, 12. A já navrhuji, abychom vedli společnou rozpravu k otázkám absolutoria. Jde tedy o první rozpravu o e, prezentaci stanovisek. Samozřejmě e, jsou to tedy stanoviska pro e, výbor Kokobu. První stanovisko se týká plnění obecného rozpočtu, souhrné rozpočtu Evropské unie, oddíl 3, komise a výkonných agentur. Zde my navrhujeme, abychom uvedli toto. Máme zde takovou obecnou analýzu a především bychom chtěli i eh, eh, kvitovat s potěšením úroveň chyb, které byly zjištěny a eh, že máme zde tedy i možnosti, jak měřit výkonnost různých nástrojů a včetně můžeme měřit i politické cíle. Je to především otázka strategie Evropa 2020 Eh, protože tomu vždycky tak není ale litujeme, že eh, od posílení eh, sociálního fondu tak došlo ke transferu mezi touto položkou a eh, tím opravným rozpočtem došlo k transferům, to znamená mm, více než 2,7 miliard euro bylo přesunuto, týká se to plateb, ale ty platby ještě nebyly vyplaceny konečným příjemcům, což hodně komplikuje celý postup a vůbec efektivitu této politiky. Tak, ale kvitujeme s potěšením, že Eh, ta položka, která se týká technické pomoci, tak tam došlo k navýšení rozpočtu o 3,25 milionů euro celkem. A eh, máme za to, že výdaje, které se týkají zaměstnanosti v programu Progress, tak zde je to lehce slabší než eh, ten podíl této agendy, než je to slabší než podíl, eh, eh, který, eh, ten podíl, který má tato položka v celém programu. Dále míra plnění EURES, to je 74%, je tedy míra plnění na období 2010-2011, kdežto to bylo 67% pouze na období 2011-2012. A tudíž chceme, aby komise zlepšila využívání tohoto fondu a eh, doufám, že komise nám eh, na to eh, odpoví a potom na základě tedy této intervence to můžeme posměnit. Dále, pokud jde o druhé stanovisko, a to je stanovisko týkající se rozpočtu na agentury EU, tak obecně řečeno konstatujeme, že situace nebo že programy které provádí tyto agentury, víceméně se adaptují stávající situaci a stávajícím prioritám politickým. Očekáváme, že agentury budou úzce spolupracovat eh, s příslušnými výbory a Evropskou komisí a spolu s nimi budou vypracovávat své roční pracovní programy, protože je třeba, aby to všechno bylo efektivní a chceme aby komise optimálně využívala příspěvky těchto agentur, tedy jejich výsledky jejich činnosti, ať jde eh, buď o eh, spolupráci mezi samotnými agenturami či agenturami a Evropskou komisí, protože teď již se posiluje a musí se zlepšit tato spolupráce mezi samotnými agenturami. Také bychom rádi, aby Eh, ta prezentace eh, účetních závěrek agentur, aby to bylo harmonizované, tak abychom mohli porovnávat lépe jejich výkonnost. A teď, pokud jde o konkrétní rozpočet, eh, což CDFOPu, což je Evropské centrum Středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, CDFOP, tak zde konstatujeme, že reflektování strategie Evropa 2020, to tam je, bylo to tam integrováno. Účetní dvůr dospěl k závěru, že e, po prověření účetnictví bylo vše v pořádku, bez nesrovnalostí. Také i navrhujeme, že bychom měli uvítat e, vůbec e, ten monitorovací proces, který byl zahájen, tedy monitoring činnosti. A nicméně máme za to, že je třeba ještě vylepšit různé věci, poněvadž 77 eh, převodů v roce 2011, tak pouze 67 bylo eh, zaevidováno ke konci roku. A také jsme rádi, že se i snížil na to množství rušení vyčleněných prostředků, ale eh, litujeme, že CDFOP pořád ještě nemá ředitele. Musím říci, že CDFOP si Eh, tedy stěžuje na tuto zmínku v naší zprávě. Nelíbí se jim to, ale já nemám důvod to měnit. Naopak, možná bychom je mohli vyzvat, aby eh, byli jaksi eh, aktivnější a bdělejší, protože ta situace není přijatelná teď. Bez ohledu na to, kdo za to může. A čtvrté stanovisko, to je konkrétní stanovisko Evropské nadaci pro vzdělávání, (ETF) s kratkou. Zde eh, my navazujeme na závěry účetního dvora, který má za to, že účetnictví, eh, účetní závěrka za rok 2011 eh, je v pořádku bez nesrovnalostí a také i jsme rádi, že tato agentura se zmobilizovala především po arabském jaru. Já si myslím, že tato nadace skutečně byla eh, tím nástrojem, prostřednictvím kterého Evropská unie mohla přeorientovat své politiky a e, nástroje Eh, podle vývoje arabského jara, tedy této velké politické události. Dále, další stanovisko, to se týká absolutoria Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci. Takže to je tedy agentura, eh, Evropská agentura z Barcelony, Bilbao, pardon, z Bilbao. Tady jde o to, že my kvitujeme s potěšením to, jak tato agentura přispívá pro vypracovávání vysokých norem pro bezpečnost a zdraví při práci, i když eh, eh, to nevede k tomu, že by komise chtěla eh, díky tomu nějak zreformovat, zrevidovat svoji politiku pro bezpečnost práce a zdraví. Také účetní dvůr má za to, že účetní závěrka je v pořádku, a což nás naplňuje uspokojením samozřejmě. Také i navrhujeme, abychom vzali do úvahy e, e, i podle účetního dvora to, že e, že nyní v roce 2017 došlo k zvýšení zrušení prostředků vyplacených nakonec ze 4 na 8 a rozpočet na rok 2017 je vyšší než 0,9 o 0,9 milionů euro ve srovnání s předchozím rokem, bude tedy navýšen. A v neposlední řadě je to stanovisko, které se týká Evropské nadace pro eh, životní podmínky Eurofund agentura, což je agentura z Dublinu. Zde vy, my navrhujeme, abychom vyjádřili uspokojení nad tím, jak eh, byl eh, realizován pracovní program této nadace, poněvadž byl eh, uspůsoben podmínkám krize eh, a tedy pod, životním pracovním podmínkám v dobách krize a především zde se zdůrazňuje ty nezbytné předpoklady, které musí pan. ne, navrhujeme, eh, že tedy vyjádříme uspokojení toho, jak tedy program, pracovní program byl adaptován eh, těm životním podmínkám lidí v krizi a především chceme, aby studovali ty eh, nezbytné požadavky pro to, abychom měli efektivní, udržitelný veřejný sektor, který bude generovat pracovní místa, aby zanalizovala i strukturální slabiny, právě ve světle nutnosti vytvářet pracovní místa. Také navrhujeme, eh, abychom vyjádřili uspokojení nad další věcí a to, že i účetní dvůr eh, zjistil, že tedy účetnictví je vedeno řádně a také, abychom i zmínili, že účetní dvůr eh, zdůraznil transparentní charakter postupu nabírání pracovníků a tím jsme skončili s prezentací. A e, nevím, do jaké míry toto je formální postup, e, ale e, samozřejmě obracím se zde na členy, abyste nepožadovali absolutoria za čistou formalitu, protože zatím vším je rozpočet přece. A to e, zatím tedy i stojí otázka financování práce těchto agentur a víme, že pro komisi tyto, tyto komise jsou důležité a jsou důležité i pro činnost našeho výboru. Dám slovo panu Orimu a poté paní Edith Bauerové. E, Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdříve bych eh, se chtěl vyjádřit k části 3 komise. V zásadě souhlasíme s tím, co zde bylo řečeno a domníváme se, že i nejrůznější nástroje, studie, kvalifikace jsou velmi důležité. Zde bych je chtěl ještě zdůraznit eh, to, že je nezbytné změnit praxi a to, protože mnoho prostředků zůstává v systému. V minulých letech jsme již zdůraznilo, že to není dobré, když příslušné zdroje nejsou využity. Toto platí pro ESF, ale také pro další e, fondy e, FSR je samozřejmě v debatě vždy je velmi obtížné eh, mm, také argumentovat, a proč chceme více prostředků, když nejsou dostatečně využívány. Eh, proto zdůrazňuji tento aspekt eh, paní předsedkyně v této souvislosti. Příslušné fondy které nejsou využity, jsou problémem. Souhlasím také s ostatními konstatovanými aspekty. Myslím si, že je zde takový obecný problém Eh, a podíváme se pak na jednotlivé agentury eh, v tom, že je zde velká agašovanost pro budoucnost, pro budoucí vývoj, ale na druhé straně, eh, především v souvislosti s CDFOPem, můžeme říci, že plánování není dostatečně dobré. Jde o e, opětné využití prostředků v poslední části roku, e, koncem roku a to pak vede k určitým problémům. Bylo by tedy vhodnější e, věnovat se více dobrému plánování, tak aby nakonec tyto problémy prostě nevznikaly. Jsem však potěšen, že účetní dvůr nenalezl žádné nelegální nebo nevhodné postupy. To je dobrá konstatace, nebylo tomu vždycky takto. A můžeme také říci, že v této oblasti se podařilo učinit dobrý pokrok. Ještě k agentuře pro evropské odborné vzdělávání. Tady eh, bych chtěl zareagovat na určité otázky a to proto, že mám takový dojem, že eh, situace v oblasti plateb za náklady eh, ve veřejném zájmu není vyřešena agentura v Turíně eh, nepostupuje vždy v souladu s eh, postupy eh, členských států a zde bychom měli také partnery tedy vyzvat, aby se lépe dohodnuli na jednotlivých postupech. Ještě k agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. To, co bylo řečeno ohledně 4% anulací, máme tedy 8%. Já si myslím, že to musíme eh, prostě vzít na vědomí, ale možná, že by bylo vhodnější to lépe eh, vysvětlit. Není vhodné takto postupovat i do budoucnosti, ale celkově Eh, myslím, to, co bylo řečeno ve stanovicích, je korektní, přijatelné a můžeme eh, tato konstatování také podpořit. Děkuji vám, paní Bauer. Eh, Děkuji vám. Já bych vám chtěla poděkovat za všechna tato stanoviska. Myslím si, že můžeme být na naše agentury hrdí ve srovnání s jinými výbory. Já bych se chtěla zeptat na agenturu v Bilbao, OŠA. Chci zdůraznit bod tři, tři body a chtěla bych také se dozvědět, co se tam odehrává. Já jsem se snažila získat také vysvětlení a vlastně seznámila jsem se se čtyřmi jazykovými verzemi a našla jsem troje znění těchto bodů. A nyní v překladu jsem slyšela ještě další, čtvrtou verzi, takže by mě zajímalo, co se tady odehrává. Druhá otázka se týká prostorů Oši, tam situace nebyla jasná, nebylo jasné, kdo vlastní tyto prostory a zajímalo by mě, jak eh, to tady vypadá, jak se tato situace nyní řeší. Eh, Phil Bélion. Pan Benjon. Uh, right, thank you. Um, Děkuji. Já tady přečtu příspěvek paní Harkins, která v současné době je v Británii a reaguje na projev pana Camerona. Ona by chtěla poděkovat zpravodajce a má dvě otázky. Pokud se týče absolutoria, tak tady by jí zajímalo, proč se snižuje spotřeba u EURES a proč, co bychom měli udělat, aby tato tendence se otočila. Paní, je tak, paní poslankyně souhlasí s reakcí účetního dvora, pokud se týče titulu 2. A pokud se týče eurofondu, tak tady souhlasí uh, především s odpovědí v oblasti evropských kritérií pokud se týče Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví, tak tady také je spokojená s odpovědí a je tady jistá eh, znepokojení či nedorozumění, které se však již vyjasnilo. se týče absolutoria pro, odborné, pro agenturu pro odborné vzdělávání, tady je také spokojená a potom také podporuje to, aby se více využívaly kapacity agentur, když eh, se jedná především o to, abychom se vyhnuli překrývání. Merci beaucoup. Děkuji vám. A ještě než zareaguji, se chci zeptat, zda se ještě někdo chce vyjádřit. A pokud ne, tak dám slovo panu Meršankantosovi z generálního ředitelství. Madame Présidente, honorable members of the committee, Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za příležitost, že mohu vystoupit v průběhu udělování absolutoria. Komise je spokojená s tím, že také účetní eh, dvůr se vyjádřil, neboť tímto způsobem máme jasný přehled o finančních tocích. Absolutorium 2011 také pokračuje v v pozitivním vývoji, také chybovost je podstatně nižší. Já chci se zaměřit na tři elementy, které přispěly k pozitivnímu výsledky. A za prvé se to týká přísné politiky, také to znamená, zastaví platby, jestliže jsou odkryty určité závady. Za druhé zjednodušení, to je také za, se odehrálo za podpory Evropského parlamentu a za třetí je to zaměření auditu na rizikové oblasti, což eh, také vede k tomu, že eh, jsme splnili 40 plateb navíc ve srovnání s minulými lety. Platby proto zahrnují 10,9 miliard a také to se také týká Eh, dalších plateb, které ovšem musely být převedeny do dalšího roku. Pokud eh, se týče také chybovosti, tak ta se snížila, ale v roce 2011 eh, také byl, agentury podpořily velký počet lidí a to bylo velice důležité v době krize. V budoucnosti hodláme také se zaměřit na politické cíle 2020, což je lidsk, podpora lidského kapitálu. Více než 90 Eh, se zaměřuje na strategické priority. Na závěrem chci říci, že komise vítá vaše doporučení a nadále hodlá velice těsně a pozitivně spolupracovat s výborem pro zaměstnanost. A já také rád zodpovědím zodpovím vaše dotazy, které eventuálně položí. Eh, Děkuji. Pokud se již nikdo další nehlásí, také se budu snažit schrnout odpovědi na otázky, které byly položeny pane řediteli. Je mi líto, že musím být nepříjemná. Ne, kdybych taková nebyla, tak by to bylo poněkud podivné. Ale chci říci, že vy jistě eh, můžete zareagovat na mé otázky, vy jste zde pouze udělal určitou propagandu eh, za komisi. Položili jsme otázku eh, například ze strany paní Harkin, nakolik komise skutečně využívá práci agentur eh, Dále paní Bauer se ptala na poznámku účetního dvora. Je to poznámka 15. Based in Spain a uh, seat agreement had not been concluded. No, to je otázka, na kterou jste také neodpověděl. A třetí otázka, na kterou jste také nezareagoval, je otázka získávání a hledání ředitele CDFOP. E, jsou to tři otázky, které jsou významné, ale ne e, zareagoval jste také na otázku pana e, Ory ohledně spotřeby vyčleněných prostředků. A já ještě přidám další otázku, nebo pátou otázku tedy, ohledně překladů poznámek OŠI ohledně strategie v oblasti ochrany zdraví při práci. Tedy zde byla otázka na strategii Evropské unie celkově. Čili je to pět významných bodů, které bychom měli eh, dostat ve stanovisku k absolutoriu ohledně kontroly rozpočtu oddíl komise. Chtěla bych navrhnout, abychom eh, tyto poznámky a odpověděli dostali v rámci pozměňovacích návrhů k těmto návrhům, které jsem předložila. Lhutu máme do 30. Eh, ledna a všem kolegům, kteří se vyjádřili, bych chtěla pouze říci, že sdílá, sdílím jejich eh, poznámky k těmto bodům Eh, především co se týče transformace a zohlednění eh, v výhledech, dále otázka změny sídla agentury v Bilbao, dále otázka eh, výběrového řízení na ředitele CDFOP, dále otázka využití prostředků pro EURES a dále je zde otázka FS eh, sociálního fondu eh, obecně. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. A eh, když tedy pak pozměňovací návrhy dostaneme, budeme je projednávat v únoru a hlasovat v březnu. Tolik k tomuto bodu na pořadu jednání a v bodě 12 bych chtěla pouze rychle ještě předtím, než budeme debatovat s ministry, eh, chtěla bych tedy rychle předložit návrh eh, ústních návrhů, které budeme předkládat eh, vaší pozornosti. Mm, promiňte, mám na mysli otázku 13. V otázce 13 jde o návrh ústních zodpovězení otázek k dopadu úsporných politik na životní podmínky osob s postižením. Je to otázka, která byla předložena skupinou GUE a koordinátoři eh, v našem výboru zde vyjádřili základní zásadní souhlas. K textu této otázky chci říci, že se jedná o otázku dopadu úsporných politik, především na tyto osoby s postižením. E, otázka se tedy ptá, nakolik komise zohlednila e, tuto skupinu a jejich životní podmínky a ptáme se, nakolik komise bude realizovat strategii k dobru postižených osob a to e, v letech 2012 e, až 2020. Evropská unie musí e, plnit své závazky ve smyslu úmluvy OSN na ochranu osob s postižením. Možná, že bychom mohli doplnit ještě další otázku, která Evropské komisi eh, také eh, předkládá eh, příslušný dokument Evropského parlamentu, který vycházel ze zprávy kolegy Koza. Šlo o strategii komise Máme také specifické usnesení eh, Evropského parlamentu, eh, takže jistě by bylo vhodné v ústní otázce toto také zohlednit. Máte prosím poznámky, pan Murphy. Thank you very much. Děkuji, děkuji, že jste to dali na program. Souhlasím eh, s tím, že Eh, by bylo dobré tedy ještě to doprovodit tou interpelací. Za prvé chci i poděkovat různým tedy eh, skupinám, organizacím postižených, eh, kteří mi posílali e-maily, abychom to dostali na program. Parla- náš výbor a parlament teď hodně se zabývá dopadem úsporných opatření na různé kategorie obyvatel a samozřejmě dopad na pracující je velice vážný, tvrdý, to víme, jaké jsou vysoké míry nezaměstnanosti, především mládeže, ale já myslím, že by bylo třeba se zaměřit konkrétně na nespravedlivé dopady úsporných politik na osoby s postižením. Máme zde dobrou zprávu, kterou vám doporučuji, která byla vydána Evropským nadačním centrem na konci roku, kde se dokumentuje, jaký je dopad úsporných opatření na lidi s postižením. Více 21%, jeden z pěti je eh, tedy že je vystaven riziku chudoby takže zde se e, skutečně ukazuje, jaké jsou masivní škrty, e, škrty tedy v těch různých dávkách. U nás v Jirsku je to 5 až 8 a jaké jsou přímé škrty v rozpočtech na sociální služby, například granty místním orgánům ve Spojeném království e, byly seškrtány o 20 a obecné útoky vůbec na veřejný sektor, zavírají se různé e, služby, tedy různé ty stacionáře, e, centra pro odborné vzdělávání a e, další tedy centra služeb pro osoby s postižením, což znamená i vlastně, že jsou propouštěni ti, kteří pracovali v těchto centrech a zde teď mm, i mm, tedy vlastně se e, připravují o práci ti z těch pečovatelských e, služeb, kteří chodí, dochází do e, domovů těch postižených a teď mm, v krizi v podstatě i se dělají škrty v těch dávkách vypláceným osobám, které jsou schopny tedy žít samostatně a to se všechno teď eh, eh, oklešťuje a eh, to znamená jaksi pod záminkou, že všechno takto bude levnější a úsporné, ale v podstatě z dlouhodobého pohledu to bude mít negativní ekonomický dopad, protože nakonec ve finále to bude stát stát více, když bude chtět tedy poskytovat mm, eh, eh, ty, ty, ty ty služby, pečovatelské služby postaru, tedy v nějakých těch ústavech a podobně a nevyplácet dodávky těm, kteří žijí sami. Myslím si, že mm, tato otázka je strašně důležitá a je třeba tedy interpelovat komisi v tomto a v parlamentu bychom měli obecně o tom mluvit. Já eh, zamítám tu logiku, že Eh, že nejlepší eh, možný scénář je mm, rozdělit si tu chudobu spravedlivě, ale já si myslím, že to je nepřijatelné pro ty zranitelné kategorie ve společnosti, které by měly zaplatit za krizi, kterou způsobili eh, bankéři a další, kteří ještě více zbohatli na té krizi, takže ti by za to měli zaplatit. A poslední bod je důležité, abychom o tom diskutovali v parlamentu i mimo parlament, tam teď probíhají velké protesty lidí. Děkuji, děkuji kolego Adam Koza, takže apeluji na vaši stručnost, protože budeme mít z, paní, z ministry, takže paní Koza. Děkuji, děkuji za slovo. Budu hovořit velice stručně. Myslím si, že je jasné, že naše, e, náš výbor musí eh, podpořit tuto interpelaci. Eh, eh, víceméně je to iniciativa, která vzešla z občanské společnosti, my jsme to podpořili a jsem spokojen, že paní předsedkyně nám říká, že již se tím zabýváme. Zpráva kterou jsme přijali, tak se snaží tento problém řešit a formuluje i doporučení, doporučení Evropské komisi, která podle mě bude 100 eh, eh, snížit ty dopady, nemůže úplně zrušit, ale snížit Eh, protože členské státy tedy jsou kompetentní pro ekonomické otázky, ano, ale máme zde umluvu OSN o právech těchto občanů a to je třeba vzít do úvahy. Jménem EPP navrhuji, abychom doplnili další otázku a to je otázka eh, překážek, jak rušit překážky Eh, třeba mm, pro dostupnost, eh, přístup, tak aby eh, mm, se tyto překážky rušily rychleji, než se to dělá. A potom druhá otázka. Evropský sociální fond. Náš výbor by si přál, aby to vše bylo racionálnější a doufáme, že eh, v příštím roce velké procento se bude používat a čerpat právě na osoby s postižením. A třetí návrh, statistiky. Často na to zapomínáme, ale nezapomínejme, že pro nás, osoby s postižením, je třeba, aby eh, statistiky byly přesné. Evropská komise navrhuje, že Eh, do budoucna toto se stane prioritou. EPP stoprocentně podporuje eh, doplnit ještě tuto otázku o otázky přístupu. Ano, dobře, minutu Jim Lamberg a eh, Aleksandr Sarkas, protože již ministři jsou tady, takže Jim. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, my podporujeme tuto interpelaci a také jsou tady další body, které byly zmíněny a my se také zabýváme otázkou přístupu k péči. E, P.P. tady hovoří také o překážkách v oblasti přístupu. My můžeme schválit určitou politiku, ale pokud lidé nemají příslušný přístup, jako například v práci nebo v dopravních prostředcích, tak potom vlastně děláme jenom teoretickou politiku a neděláme nic konkrétního. To znamená, že naše skupina tuto ústní otázku podporuje. Děkuji. Děkuji. Nyní vítám eh, irské ministry, ale dáváme ještě slovo panu Sarkasovi. Stručně, paní předsedkyně, ano, socialističtí eh, poslanci vítají tuto iniciativu, která je velice vhodná, aktuální, nalehavá, poněvadž nejenom eh, vidíme ty eh, eh, katastrální dopady úsporných balíčků, především na ty nejzranitelnější kategorie, ale skutečně zde je to skandál, skandální, že vůbec komise tomu nebrání. Třeba moje země, ta vyloučila všechny ty politiky, které se týkaly těchto osob, které potřebují pomoc a v podstatě Eh, přijímá veškerá opatření a vítá opatření, která jsou sociální katastrofou. Takže to my jako socialisté nemůžeme podpořit a proto bychom chtěli k tomuto přijmout eh, usnesení a chceme, aby to nezůstalo pouze na papíře všechno. Bien. Alors, euh... Dobře, chtěla bych pouze připomenout, že Koordinátoři se dohodli na tom, že tato otázka bude bez usnesení a v tomto okamžiku jako výbor pro sociální otázky eh, předkládáme eh, o zodpovězení otázky bez usnesení eh, myslím si, že koordinátoři se takto dohodli a žádnou změnu nepředložili. Eh, máme však lhůtu na pozměňovací návrhy k této otázce k ústnímu zodpovězení a to do 5. února v poledne k textu této otázky a jednotlivé příspěvky budou moci být eh, předkládány a zcela jistě i já také budu odkazovat na naše předcházející práce v této oblasti. Hlasovat budeme 21.2. o těchto pozměňovacích návrzích a potom na březnovém nebo dubnovém zasedání plenárního schromáždění toto budeme prejednávat. Zpráva pana Bulona bude projednána až eh, na závěr prací eh, tohoto dnešního dne. Nyní se dostáváme k bodu 14 pořadu jednání a sice jde o výměnu názorů s třemi ministry, kteří jsou eh, relevantní pro náš výbor. Jsou to ministři pro sociální otázky, zaměstnanost. Jako obvykle dám každému ministrovi slovo a požádám, aby ve svých příspěvcích nepřekročili 7 či 10 minut a prosím, aby tato hranice byla dodržena, abychom měli možnost klást otázky tak aby naši poslanci měli možnost podívat se na rozdělení práce jednotlivých ministrů a e, pan Richard Bruton je ministrem zaměstnanosti, podnikání a inovací. E, je tedy odpovědný za směrnici vysílání pracovníků a e, také za informování a konzultace se zaměstnanosti. Dále je zde paní eh, Juana Burton, ministrině sociálních věcí a mládeže. Eh, je také odpovědná za program pro eh, nejchudší vrstvy. Dále je zde pan Siaren Kanon, který nahrazuje eh, příslušného ministra odpovědného za dvě velké záležitosti v tom hlavním vyjednávání víceletého finančního rámce, a to protože je odpovědný za vzdělávání a kvalifikaci. To znamená, že se je odpovědný za otázku eh, profesního vzdělání, eh, za eh, také eh, činnost fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Dávám slovo jednotlivým ministrům a prosím, aby jste nám dali možnost debatovat i později v únoru eh, o otázkách, které nás zajímaví, mm, zajímají. Dávám nejdříve slovo panu Richard Brutonovi. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. Se je pro mne velkou ctí být mezi vámi a seznámit Evropský parlament s naším programem. Vzhledem k tomu, že byla schválena Lisabonská smlouva, tak Evropský parlament má více kompetencí a také může více ovlivňovat eh, demokratický rozhodovací proces a ten, to také zahrnuje naše národní parlamenty, které zahrnujete do svých budoucích diskusí o zaměstnanosti. E, členové vašeho výboru vyjádřili znepokojení z toho, že se více zaměřujeme na úspory a škrty. A také náš vláda uvítala kompakt pro zaměstnanost a jde o to, abychom nejenom šetřili, ale zaměřili se na zaměstnanost. A to je cíl, na který se zaměřuje naše vláda vláda. Jedná se o stabilitu, růst a zaměstnanost. Jednotný trh vytvořil z Evropské unie více konkurenceschopnou jednotku a já se domnívám, že my musíme na tomto budovat v průběhu našeho předsednictví. Strategie Evropa 2020 je také základem pro budování stability a produktivity v Evropě a členské státy mohou v tomto rámci spolupracovat tak, aby splnili společné ekonomické cíle. Já vím, že váš výbor správně zdůrazňuje, že musí se dělat jednotlivá opatření dohromady, to znamená rozpočtová a také ekonomická, tak, aby došlo k obnově. Já jsem si také všiml vašeho příspěvku příspěvku k evropskému semestru a naše předsednictví eh, hodlá také zohlednit eh, právě váš příspěvek. My také chceme eh, Eh, přispět k eh, větší činnosti Evropské rady pro sociální záležitosti a zaměstnanost, tak, aby se hrávala větší roli. Máme pracovní skupinu rady a tam se zaměřujeme na určité technické záležitosti v oblasti sociálních změn a inovace. Eh, tato činnost bude zahájena v únoru. V této oblasti existuje určité rozdíly mezi radou a parlamentem, ale doufám, že tady dospějeme také ke schodě. V této době ekonomických krizí a vysoké nezaměstnanosti v EU se budeme snažit také navrhovat legislativní návrhy, které se budou zaměřeny na ochranu mobility pracovníků v rámci EU a další záležitosti. My také dobře víme, že nemůžeme podkopat podkopávat, nesmíme dovolit podkopávání pracovních standardů. Irské předsednictví signalizovalo, že hodlá také podporovat návrhy eh, v oblasti směrnice vysílání pracovníků a tak také jde o to, aby tito zranitelní zaměstnanci nebyli vykořišťováni. Toto je e, velká naše priorita v souvislosti s jednotným trhem a doufám, že zde dospějeme k velkému pokroku. Vy jste také vykonali velkou práci v této oblasti, stejně jako rada a jsou tady ještě dvě, dva odstavce, 12 týkající se společné zodpovědnosti a článek 9 týkající se na národních kontrolních opatření. Tyto dva odstavce činí velké problémy a já žádám váš výbor, abyste se tímto také zabývali, protože Irsko chce dospět ke společnému přístupu na konci našeho eh, předsednického období a my hodláme s vámi velice těsně spolupracovat tak, aby se Rada s parlamentem v této záležitosti dohodla. Volná mobilita pracovníků to je jedna ze čtyř svobod, na kterých je založen společný trh a my budeme dále rozvíjet návrhy, které tuto mobilitu zabezpečí. Mobilní pracovníci si neuvědomují svá práva a my předložíme návrhy tak, abychom podpořili tyto pra, mo, pracovníky a tak, aby nebyly vykořišťováni. Komise bude také pracovat na dalších právech pro námořníky. My hodláme také se zaměřit na návrh týkající se požadavek pro bezpečnost a zdraví pro pracovníky, kteří jsou vystaveni působení elektromagnetických povlí. Já vím, že parlament se touto oblastí již zabýval a vím, že také stanovisko rady a parlamentu je, e, se zbližuje. Budoucí trialog bude v únoru a já jsem přesvědčen, že se shodneme na významném pokroku a také doufáme, že tento návrh bude v průběhu našeho předsednictví komisí schválen a bude ko prospěchu evropských pracovníků. Hodláme se zaměřit na nové návrhy komise na ochranu pracovníků, kteří pracují s nebezpečnými chemickými lákem, látkami. My hodláme také zabezpečit to, aby příslušné směrnice eh, se nezastaraly a hodláme je aktualizovat. a také doufáme, že v této oblasti dospějeme ke triologu. Ekonomické dopady této krize a také zpomalení ekonomického vývoje v jednotlivých zemích nemá sloužit jako záminka pro omezování e, pracovních standardů v oblasti zdraví a bezpečnosti. My také navrhneme směrnici týkající se jednotného zacházení s pracovníky, tak aby tyto pracovníci nebyli diskriminováni kvůli víře a tak dále. A bude se to také týkat invalidů a starších pracovníků. Irské také bude spolupracovat s Mezinárodní organizací práce a s dalšími organizacemi. My vítáme zájem vašeho výboru, že hodláte rozšiřovat vaše vztahy s Mezinárodní organizace práce. My budeme spolupracovat jak s členskými státy, tak i se sociálními partnery v Oslu v Dobnu. A my také se zúčastníme Mezinárodní konference práce v Ženevě v červnu. Eh, metno. Děkuji. A nyní dám slovo eh, Joan Bertanové, ministrině sociálních věcí. Uh, thank you very much, uh, Chair. And, uh, it's a great to be Děkuji, paní předsedkyně. Je to eh, pro mě velká čest, jakožto ministrně, která má na starosti sociální ochranu v Jirsku, tak já mám velice širokou roli a eh, jsem odpovědná za body, které se eh, tradičně považují za sociální inkluzi a sociální zabezpečení. Mám, najs- mám za úkol zajistit, že lidé budou mít nejlepší šanci zase začít pracovat díky školení, díky různým možnostem a my e, náš systém v Irsku transformujeme tak, aby lidé dostali podporu a i možnosti, jak opět začít pracovat přes různá školení, vzdělávání, získávání zkušeností. Za irského předsednictví budu věnovat zvláštní pozornost těmto otázkám na radách EPSCO. E, a během předsednictví především se budu snažit, aby ministři pro sociální věci v Dublinu v únoru se sešli na neformální radě, hlavním tématem bude podpora lidem eh, eh, se v hledání práce, především se zaměřením na nezaměstnanost mladých. A já se tady těším na spolupráci i s paní předsednic, předsedkyní a dalšími členy výbory, protože vy jste hodně k tomuto již vykonali. Také plánuji, že eh, diskuze o eh, zárukách pro mladé eh, na neformální radě v Dublinu doplní tu formálnější diskuzi v Bruselu a že co nejrychleji toto bude přijato. Jsem velice ráda, že i paní předsedkyně akceptovala při pozvání do Dublinu na neformální radu. Také i se tam bude diskutovat o službách veře, eh, veřejných eh, službách zaměstnanosti v Evropě, eh, zapojení i starších žen na trhu práce, bude se tam hovořit o jednání se sociálními partnery i v rámci různých evropských platform. A nyní formální program rady já jsem identifikovala doporučení, které se týkají záruk pro mladé, to je moje priorita. Evropa musí reagovat na hrozby vysoké nezaměstnanosti pro mladé lidi. Co to znamená? Co to znamená? Samozřejmě nezaměstnanost mladých má obrovské dopady a ty důsledky poneseme ještě dekády, pokud s tím něco neuděláme. I máme nedávná čísla pro eurozónu a pro evropské, tedy členské státy EU, to jsou velice chmurná čísla, především čísla, která se týkají mladých. Jsme odhodláni e, dohodnout se na tomto textu co nejdříve, abychom dosáhli a abychom se do, e, dohodli, tak víme, že musíme vzít do úvahy různé výchoze, výchozí pozice různých členských států, že zde existují velké rozdíly v administrativním uspořádání, eh, ve struktuře účastníků na trhu, jsou tam i různé rozpočtové limitace. To je všechno třeba vzít do úvahy. A nakonec, o co jde? aby členské státy se zavázaly, že budou implementovat tyto záruky, tak aby to vedlo k matatelným výsledkům, a to velice brzy. E, velice vehementně doporučujeme, aby se do toho i zapojil parlament, e, protože ten se k tomu již v posledních letech vyjadřoval v různých usneseních a nedávno i to vlastně bylo v pondělí večer ve Štrasburku. Parlament e, bere na vědomí, že návrh doporučení rady které sice nebude právně závazné, tak ale bude se snažit, aby členské státy e, skutečně dobře stanovily cíle zaměstnanosti mladých lidí, aby to implementovali v zájmu mladých lidí. Těšíme se na názory e, poslanců e, na téma záruk pro mladé, tak abychom mohli co nejlépe to realizovat potom při finalizaci našeho doporučení rady. Dále, Fond pro evropskou pomoc pro lidi, eh, kteří skutečně jsou na okraji společnosti. Víte, že komise zveřejnila návrh eh, nového režimu pomoci pro ty eh, nejvíce chudé sociálně vyloučené. A irské předsednictví chce se dohodnout v radě a s parlamentem, tak abychom mohli implementovat toto nařízení do 1. ledna 2014. Míra financování samozřejmě se bude odvíjet od úspěšného výsledku jednání o letem finančním rámci. Takže to je, ale to se týká třeba toho Evropského potravinového programu. Ten nový návrh se týká ale eh, eh, širších věcí než jenom potravin a e, týká se to vůbec požadavků, které zde existují pro sociální inkluzi. Zde předsednictví bude spolupracovat s radou a bude spolupracovat s parlamentem tak, abychom co nejdříve se mohli rozhodnout. E, veškeré systémy sociální ochrany mm, v podstatě řeší problém demografického stárnutí a většina členských států plánuje reformy, které e, mají dále rozvíjet různé tedy další doplňkové programy a proto eh, je třeba podporovat i eh, větší pohyb pracovníků pro členských státech a posilovat tedy pracovní mobilitu i tím, že musíme eh, zajistit i eh, přenositelnost eh, penzijních práv, tak jak máme v té směrnici o přenositelnosti práv. A zde je třeba tedy na tomto pracovat. Irské předsednictví se bude snažit o pokrok i přes veškeré pokrok, veškeré tedy problémy, kterým dnes čelíme a je třeba i Eh, zdůrazňovat důležitost. Mobilita pracovního trhu je důležitější než kdy jindy vzhledem k ekonomické krizi a eh, nerovnováha, která existuje v příležitostech, mm, pracovních příležitostech, eh, jsou velké ty rozdíly. A samozřejmě je třeba i se na to podívat z pohledu nominálních, jaká je situace. Vidíme, že ty problémy Eh, rostou, především když jde o volný pohyb pracovníků. V lednu 2011 bylo přijato usnesení parlamentem, kdy členské státy mají tedy řešit problém přenositelnosti penzijních práv. Kyperské předsednictví také na tom pracovalo, irské předsednictví tedy převzalo tuto agendu a chceme zintenzivnit eh, diskuze na úrovni pracovní skupiny. Jak řekl kolega, již eh, pan Tak irské předsednictví se bude snažit zajistit, aby Rada EPSCO hrála zásadní roli v celém tom semestru. Máme za to, že v ní. Eh, eh, hlavní eh, cíl semestru je holistický přístup a budeme apelovat na všechny strany, aby zajistili, že zde budeme mít integrovanou cestovní mapu, která bude předložena mm, na konci roku 2012. Cestovní mapa irského předsednictví pro tento semestr zdůrazňuje potřebu zachovat integrovaný přístup k monitoringu jednotlivých států a je třeba i posílit dále to, aby členské státy se stotožnily s tímto procesem eh, evropského semestru. Nyní balíček sociálních investic. Já jsem názoru, že ekonomická krize nás nesmí tedy odradit eh, od toho faktu, že Evropa eh, má i stejně důležitou sociální dimenzi. A mm, vím, jak řekla řada z vás, já jsem řekla, nemůžeme pouze se zaměřovat na banky a bankéře. Přece Evropská unie o lidech a já chápu plány komise zavést a přijmout balíček sociální inkluze, a to v únoru, abychom doplnili zamě- balíček zaměstnanosti, který byl zveřejněn v minulém roce. Ale tady se nemohu vyjádřit ke konkrétním aspektům tohoto balíčku. Jenom bych eh, řekla, že předložení tohoto balíčku je důležitým eh, naším prohlášením v tom smyslu, že sociální politika je nedílnou součástí Evropy 2020 a já doufám, že i eh, konání našeho předsednictví to bude řádně reflektovat. Děkuji za pozornost. Eh, Děkuji. Nyní má slovo třetí pan ministr, je to pan Sjaron Kanon který se zabývá vzděláváním. Děkuji vám. Jsem velice rád, že vás mohu seznámit s programem eh, irského předsednictví v souvislosti s fondem sociálním a pro přizpůsobení globalizaci. O Oba dva tato cíle velice také odpovídají eh, s cílům strategie 2020. A jde nám také o to, abychom eh, dosáhli eh, pokroku v oblasti stability, zaměstnanosti a růstu. Je důležité, abychom se domluvili na víceletém finančním rámci, což je také důležité, tak abychom měli dostatek financí, abychom mohli splnit cíle cíle v souvislosti se strategií 2020. Oba dva tyto fondy jsou klíčovými nástroji při plnění evropské strategie jako nové dovednosti pro nová zaměstnání, mládež vpřed a další. Pokud se týče sociálního fondu, tak tady chci zdůraznit, že ESF se také zabýváme v radě, jako, což je součást také celkového balíčku v oblasti uh, soudržnosti. Kolega ministr pro veřejné výdaje a reformu také dnes prezentuje tento balíček o kohezi ve výboru pro regionální rozvoj v parlamentu částečná obecný přístup v radě na, také umožnil, abychom celkově a obecně přistupovali k nařízení v oblasti soudržnosti. A to také bude e, výsledkem a já také blahopřeji parlamentu ke eh, konstruktivnímu eh, postupu a také k výsledku, kterého bylo dosaženo v oblasti programování a také tématické koncentrace. Eh, dnes se zabýváme oblasti působnosti ESF a také investičními prioritami, kam bude sociální fond investovat v letech 2014 až 2020. Také se pracuje na kompromisech a jde o to, že máme zde dobrý základ, abychom udělali dobrý pokrok v průběhu irského předsednictví také se vě, určité věci řeší na úrovni MFF. Když se nyní obrátím eh, k fondu pro přizpůsobení eh, pro globalizaci, tak tady eh, vím, že toto souvisí také s procesem, který se odehrává v rámci MFF tedy víceletého finančního rámce. Rada diskutuje o tomto tématu již celý rok a také byly předloženy návrhy na kompromis průběhu kyperského předsednictví a rada se těmito návrhy zabývá. Některé eh, tyto problémy se týkají oblasti působnosti EGF a také se to za, zabývá tím, kteří pracovníci by měli eh, dostat příspěvky z tohoto fondu fondu. Já doufám, že také za našeho předsednictví učiníme další pokrok. My jsme přesvědčeni o tom, že situace pro EGF se vyjasní poté, co rada udělá rozhodnutí o víceletém finančním rámci. A my se budeme také snažit eh, velice těsně diskutovat s parlamentem a budeme se snažit o pokrok v této oblasti. Děkuji vám. Merci beaucoup. Merci. Děkuji vám za tyto velmi jasné prezentace. A nyní bych chtěla dát slova dvěma koordinátorům a dalším řečníkům. Nejdříve pan Čaba Ory a pan Zakas. Takže nejdříve pan Ory za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, rovněž eh, přivítat eh, účastníky zastupující irské předsednictví v Radě. Je velmi příjemné naslouchat těm prioritám, které jste zde prezentovali. My se domníváme, že je skutečně na čase, abychom přemýšleli o otázkách úsporných politik a růstu. Víme, že je to veliký problém pro celou Evropu a celá Evropa o tom diskutuje. V tomto výboru eh, chceme nezávisle na stanovisku politických skupin podpořit vaše snahy ve eh, realizaci strategie 2020. Zde právě otázka zaměstnanosti je podstatným aspektem. Velmi často jsme hovořili také o mobilitě zaměstnanců. I toto je velmi důležité, eh, tak jak jste o tom hovořila vy, paní ministrině. Eh, je zde však ještě další dimenze této debaty, především v souvislosti se směrnicí o přesídlování a um, přechodu zaměstnanců do jiných zemů. Zde je ještě mnoho nejasných bodů a my se na eh, jednotlivé otázky díváme poněkud eh, jinak eh, co se týče otázek na pořadu jednání, myslím, že jste reflektovali všechny, ale chtěl bych upozornit na jeden problém, který vznikl. Možná, že se to zdá být technickou otázkou a sice jsou to demografické statistiky. Máme eh, před sebou návrh komise a komise nechce přijmout to, aby v základních smlouvách také byly viděny určité dopady ve smyslu rozhodování a e, rozdělení mandátu na Evropský parlament. E, chtěl bych upozornit e, radu na tento problém, na který je nutné dát pozor. Jsou zde sice určité profesionální návrhy, ale nebyly eh, zohledněny dopady těchto změn. Pokud eh, byste, pane ministře, měl zájem o blížší vysvětlení tohoto problému, rád to učiním ještě později. Nyní však k otázce záruk Paní ministrině, my se domníváme, že vaše záruka pro eh, mládež je velmi významná. Eh, eh, hovoříte již velmi dlouho, dávám vám ještě jednu minutu, abychom měli také prostor pro další řečníky. Takže záruka pro eh, mládež je velmi významná. A my zde však nevidíme dostatek financování a také otázka transparentnosti je nezbytná. Eh, také potravinová ponoc je významná, o tom budeme hovořit dnes odpoledne. Uvidíme ještě, zda otázky i finančních fondů není otázka, která by se příliš redukovala. Ohledně ostatních otázek jistě o tom budou hovořit ještě další. Ano, eh, pan Sarkas na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. I já chci přivítat pány ministry a paní ministrini za socialisty a přeji vám hodně úspěchu Vyslechl jsem si vaše projevy a zcela souhlasím a vkládáme velkou naději v tom, že rok 2013 změní tuto katastrofu, katastrofu v sociální oblasti, eh, na trhu práce, mm, bez nějakých opatření. Zde pan Burton hovořil o strategii 2020, eh, takže ale my jsme přesvědčeni, pokud se nezmění ta úsporná politika a nezmění se v politiku růstu, tak asi těžko splníme ty ambiciozní cíle, že chceme vytvořit Evropu eh, eh, kontinentem tedy zaměstnanosti, znalostí, dovedností, no eh, to potom, pokud to nezměníme, tak to bude katastrofa. Situace je neudržitelná, nesnesitelná a Evropané již nechtějí tedy mm, eh, dál snášet eh, to, mm, ty předsednické eh, tedy funkce, které pouze tedy se na to dívají všechno matematicky, jenom makroekonomická čísla uspůsobují a nic se neděje se zaměstnaností, takže já doufám, že zde bude i rovnováha mezi formací EPSCO a formací ECOFIN. Takže mám takové dvě mm, otázky. Eh, takže, eh, takže podpoříme novou strategii pro zdraví eh, na pracovišti a nevíme, zdali vůbec to bude možné přece, protože teď jediným motem je škrtat, škrtat, škrtat. Já doufám, že tedy tato strategie bude průchodná. A my vám přejeme hodně úspěchu v únoru, a protože zde mládež má požadavky. Třeba je třeba tedy i e, si uvědomit, že e, máme zde mladé absolventy a my v podstatě je e, vylučujeme úplně z, z, z trhu a nemohou uplatnit to své vzdělání a někteří z nich leta, leta v podstatě neměli žádnou práci, vůbec žádnou. Děkuji, kolega Bach. A potom budou reagovat ministři kolega Bach. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl omezit pouze na tři body. Za prvé, ambiciózní program irského předsednictví vítám. Já se domnívám, že eh, vaše stěžejní body eh, přesně odpovídají těm problémům, které známe všichni. Obecně, když eh, to nezapadá zcela do vaší oblasti, ale myslím si, že pan státní tajemník se o tom zmínil, a sice je to otázka víceletých finančních rámců. Já se domnívám, že v této oblasti musíte získat sílu jako irské předsednictví tak, aby i v budoucnosti bylo možné disponovat eh, dostatečnými prostředky pro to, aby politika vůbec a především sociální politika mohla být realizována financována. Je pro mě nesprávné spořit rozpočtové prostředky a poté teprve stanovovat eh, takové oblasti politiky, jako je strategie 2020. Dle mého názoru by finanční prostředky měly být lépe propojeny s oblastí eh, toho sektoru, eh, které mají být eh, takto doplněny. Eh, vítám to, že krize nesmí být výmlovou ohledně zdraví a ochraně eh, na pracovišti. Vím, že tedy chcete zlepšit tuto oblast a zítra my budeme hlasovat o zprávě o asbestu a to je velmi důležitá zpráva. Komise zde eh, bude dostávat eh, další požadavky. Záruka pro mládež, to je můj další bod. Zde bychom se neměli omezit pouze na mládež, protože nezaměstnanost celkově je velikým problémem. Přesto však doufám, že s důraznem budete eh, trvat na této oblasti záruk. Vždyť existují členské státy, které nechtějí přijmout určité závazky a povinnosti, nechtějí slyšet slovo záruky. A pokud se nám to nepodaří prosadit, pak se prostě bude jenom hovořit o iniciativách ze strany jednotlivých členských států, ale nikoli závazný eh, postup. Takže doufám, že zde se budete moci prosadit. Děkuji vám. Děkuji paní Hirš na závěr na dvě minuty a pak dám slovo ministrům. Děkuji paní. předsedkyně. Také vám děkuji za liberální frakci, za to, že paní a paní ministrině přišli dnes mezi nás. Vy jste zmínili mnoho témat, také máme mnoho témat před sebou a já bych se chtěla na několik aspektů zaměřit. Naše liberální frakce ví, ta restrukturalizaci a také se domníváme, že úspory jsou nutné, tak abychom mohli dospět k růstu. Ale my také musíme dbát na to, abychom dali impulzy pro další růst. Ale ústředním aspektem je to, abychom zvýšili zaměstnanost a to je možné udělat tak, aby vytvářely podniky další pracovní místa. Na to se nesmí zapomínat, neboť je nejdůležitější, aby podniky vytvářely pracovní místa a my jako politika jim jsme proto dali příslušný rámec. Pan kolega Bach hovořil o mladých lidech a jejich nezaměstnanosti, ale nezaměstnanost se netýká pouze mladých lidí. Nesmíme zapomínat na to, že jestliže mladý člověk nikdy nezačal pracovat, pak v dalších letech to bude mít velice těžké integrovat se na trhu práce. To znamená, že to není pouze aspekt, který pouze posléze zase zmizí. Ale mladí lidé, kteří nyní nenalézají práci a nemají možnost se integrovat do trhu práce a do společnosti, pak tímto problémem se budeme, eh, eh, budeme se s ním prát další 20 až 30 let. To je pro nás tedy také velká priorita a já se domnívám, že je důležité stanovit rámec pro společnost, aby se vytvořila nová zaměstnanost. Děkuji, dám slovo ministrům, každý bude mít tři minuty. Nejprve pan minister Burton, jste eh, je tady ta otázka toho přeskumu růstu, eh, na přeskum růstu a potom paní ministrině Burton, Burtonová otázka mobility práv, přenositelnost práv a mm, otázka strategie zdraví, bezpečnost, to je třetí otázka takže zde eh, jde o tu iniciativu rady. Pan Ory položil otázku, která se týká demografických statistik. Já chápu, mm, pokud vím, že tady žádný z vás nemá ve svém portfoliu statistiku, takže tu otázku případně položíme kompetentnímu ministrovi. Nejprve dám slovo panu ministrovi Brutonovi. Děkuji. Za prvé chci poděkovat za vaše příspěvky. Já myslím, že je zde konsensus, eh, který zde zasněl, to znamená, eh, má nám být více než o fiskální konsolidaci, je třeba využít veškeré příležitosti, to bylo i reflektováno ve vašem návrhu o procesu evropského semestru. To velice dobře i odráží názor předsednictví my uznáváme, že je třeba nejprve samozřejmě eh, napravit ty banky, tak aby se mohl mm, biznis rozvíjet, eh, rozvíjet se obchod, ale zároveň musíme rozvíjet eh, ty kvalifikační programy, takže to je celá škála témat, které třeba propojit pro účely oživení ekonomiky. Doba je náročná a, jak jsem řekl, nám jde o to vyvážit, vybalancovat Eh, zájmy Rady EPSCO a ECOFINu, tak jak i to řekl Alejandro. Upřímně řečeno, eh, zdraví a bezpečnost práce, to je důležité téma. I pro komisi, komise vyvíjí strategii, je jsme názoru, že takový solidní režim eh, zdraví bezpečnosti je eh, vlastně naší velkou výhodou. Eh, lepší kvalita práce na pracovišti a i to bude vlastně naše konkurenční výhoda. Já nejsem názoru, že v době tlaku na konkurenci bychom měli podkopávat tyto principy, nějaké oklešťovat. I ehm, souhlasím s tím, že je zde rozdíl co se týče tedy demografických statistik, pochopil jsem, co řekl pan Ory. Ano, určitě zde existují různé názory, to je pravda, ale my jako předsednictví se pokusíme nalézt nějakého společného jmenovatele. Děkuji. A nyní má slovo paní Joan Bertonová. Já Um, in relation to the uh, reference by Pan Ory hovořil o mobilitě a o tom, že je třeba docílit dalších výsledků v přenositelnosti důchodu. Vzhledem k tomu, že stále více e, lidí pracuje v druhém členském státu, potom se posune do dalšího státu a e, eventuálně potom zase domů. Tak proto je důležité, aby tato přenositelnost důchodu byla zabezpečena. To je velice složitá záležitost, ale doufám, že dospějeme zde také k dalšímu pokroku. Pan Serkas hovořil o nevyváženosti. Ekonomové eh, uznávají také, že eh, nižší poptávka je velkým problémem, ale eh, my v Irsku v současné době se také orientujeme na sociální odpovědnost, ale e, souvisí to také s tím, že sociální dávky jsou potom vydávány a podporují vlastně poptávku a spotřebu. Já chci také se vyjádřit ještě k zárukám pro mládež, protože nezaměstnanost se týká všech věkových skupin, ale především mladí lidé mají větší problémy. Nedávno byly zveřejněny statistiky a e, z těchto statistik jsme viděli, že nezaměstnanost mládeže je dvakrát vyšší než u e, starších pracovníků, protože tito lid, mladí lidé teprve vstupují na trh práce a proto se domnívám, že se tímto tématem musíme zabývat. Pro, eh, musíme ukázat cesty, jakým způsobem způsobem mohou mladí lidé získat práci. Možná, že je budeme muset dále vzdělávat, možná, že budou potřebovat další kvalifikaci, protože skutečně první práce Eh, je důležitá, jinak eh, by mladí lidé byli vysloučeni ze společnosti a z práce a já doufám, že se tímto tématem budeme dohloubky zabývat. Je to také doporučení rady a bylo by dobré, kdybych se nám podařilo, aby se eh, lidé v Evropě zase dostali na trh práce, protože pak budou mít zase peníze a budou moci podporovat spotřeby. Mla, spotřebu. Mladí lidé jsou důležití pro malé a střední podniky a malé a střední podniky eh, také nabízejí možnost všem pracovníkům eh, zahájit novou profesní činnost činnost, protože také eh, os vlastní eh, samostatná činnost je také velice důležitá. Děkuji. Co se týče automatického stabilizování, bych chtěla odpovědět eh, a děkuji také za vaši reakci. Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč v usnesení Evropského parlamentu navrhujeme, aby se šlo ještě dále, než co navrhuje komise. My bychom chtěli jít metodou koordinací a potřebovali bychom proto eh, u záruku pro mládež, eh, co by evropský nástroj. Takže eh, je vhodné mm, toto eh, také propojit ještě s dalšími sektory politiky. Zde stojíme před velkými výzvami při vyjednávání za vašeho předsednictví. Já se domnívám, že je významné podívat se také na toto usnesení parlamentu. Pan Kanon, vy jste dostal několik otázek také k MFF. Uh, uh, Společným tématem všech příspěvků bylo Eh, eh, teď ty výzvy, kterým čelíme, nezaměstnanost mladých lidí, ta je vysoká a potom jsou zde další, tedy ještě zranitelnější kategorie dlouhodobě nezaměstnaní. Když se podíváte na tematické cíle zahrnuté v návrhu ESF, tak to dává určitou naději, že se budou tyto problémy řešit eh, v rámci novém nařízení o ESF. Ty tematické cíle jsou eh, propagace eh, zaměstnanosti, investice do dovedností, dlouhodobé vzdělávání, podpora sociální inkluze a boj s chudobou a potom eh, podpora eh, institucionálních kapacit eh, a efektivnější státní zpráva. Doufáme, že v rámci mm, stávajících jednání o několikletém rámci, že evropský rozpočet bude schopen podporovat investice do těchto oblastí. A my nyní teď vlastně finalizujeme nařízení o Evropském sociálním fondu ESF. Děkuji. Tím se dostáváme k dalšímu bloku čtyři řečníci. Já uzavřu eh, seznam řečníků, přečtu ho teď. Čuty, Střídlivská, Darden, Jazlověcká, A ensuite le dernier bloc, ça sera blok. Lo, Regner, Esaya, Arkin. Je peux clore la liste. Uzavřu teď seznam řečníků, ano? Dobře, takže jsem tak učinila a nejprve paní Blinkievičuté a potom paní Strepiska. Takže paní Blinkievičuté. Ačiū, paní pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Za prvé musím poděkovat všem třem ministrům. Skutečně vaše cíle jsou velice ambiciozní a upřímně si myslím, že se to Irsku podaří, protože podstatě oni nejsou nováčky, již eh, jsou předsednické funkci po sedmé. Mám, pan eh, ministru eh, pa, paní Bertonová zmínila, že chcete pracovat na směrnici boje proti diskriminaci a jaké výsledky očekáváte? Eh, eh výsledky vyjednávání s členskými státy, jaké očekáváte, protože zatím se to nějak zablokovalo. Moje druhá otázka je na eh, pardon, tak ta první byla na pana ministra Brutona, tato otázka teď je na paní Burtonovou. Vy mm, máte velice závažné téma a to řešit sociální exkluzi a velký počet nezaměstnaných. Myslíte si, že se vám podaří nalézt společné, společný eh, Eh, základ pro boj proti extrémní chudobě, protože to je, tady se situace mezi členskými státy hodně liší. A potom na státního tajemníka Kenona ten protiglobalizační fond, ten je velice důležitý při eh, řešení stávajících eh, naléhavých problémů. Některé státy velice úspěšně z něj čerpaly, ale Jiné členské státy se domnívají, že tento fond je zbytečný. A já se ptám, zdali eh, budete se snažit o kompromis, o nějaké řešení tohoto fondu. A poslední otázka se týká programu Erasmus, který je důležitý pro mládež. Jaké máte očekávání? Co očekáváte od tohoto programu v rámci nových perspektiv. Dobře, paní Střidevská a potom Frederik Darten, takže nejprve kolegyně. Vodničonca, šanujíc eh, paní vole. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, budu stručná. A mám přímočaré otázky, které rovnou položím. Za prvé, nezaměstnanost eh, mladých lidí v Irsku. To je na Joan Burtonovou otázka. A jaká je struktura nezaměstnanosti u mladých ve věku 15 až 30 let v Irsku? Jaká je situace v této kategorii? E, e, e, tedy lidí, kteří nestudovali, nemají žádné moc vzdělání, nepracovali nikdy. Máte nějaké mechanismy, jak pomoci těmto lidem, kteří třeba by chtěli začít podnikat? A teď ještě ten systém těch záruk, který jste zmínila v prezentaci. Řekla jste, co by měla dělat Evropa pro to, aby se zvrátila situace mladých lidí na trhu práce. A jedno z možných řešení by byly ty, ten režim záruk jim poskytovaných. Moje otázka zní takto však. Není zde nějaké riziko, že by zavedení takovéhoto systému případně mohlo být na úkor jiných skupin ve společnosti, třeba mladé matky, které se chtějí vrátit do práce a e, tedy aktivně se podílet po té, co vychovali dítě. Děkuji, ano. E, takže e, já myslím, že samozřejmě my zde máme návrh Evropského parlamentu, který se tohoto týká, takže Frederik Darden a potom kolegyně Sovětská. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové ministři, děkuji za vaši prezentaci. Jsem velmi potěšen, že eh, v té záruce pro mládež eh, vidíte prioritu. Eh, jsem také velmi rád, že vidíte přidané hodnoty v těch sociálních fondech eh, SF a dalších. Ohledně záruky pro mládež bych chtěl říci, že není nezbytné pouze, aby se eh, zapojili členské státy, ale aby také dali k dispozici určité prostředky. Domníváte se, že zde bude určitý specifický fond fond. Ohledně globalizačního fondu zde jsme všichni přesvědčeni o nezbytnosti, aby tento fond Tento fond tedy eh, pokračoval. Jsme přesvědčeni, že navíc je třeba zvýšit počet příjemců, efektivitu, to znamená, aby ty lhůty byly kratší hm, pro čerpání a proto samozřejmě musí ten fond mít dostatečné prostředky a dále. Eh, to znamená, nebylo by možné nějak eh, i tomu fondu dát takový Eh, charakter, jak si, že by předjímal ty krizové situace, aby mohl dříve intervenovat a potom ty mm, sociálně nejslabší. To je velice dobrá iniciativa i proto, abychom splnili eh, cíle strategie 2020 boj proti chudobě, tak abychom mohli mohli tedy i eh, toto řešit, ale jak vás slyším, tak všechno závisí na penězích, co nám bude na to vyčleněno v rámci několika letého rámce. Což mě trochu eh, zneklidňuje, vypadáte rezignovaně. Vy říkáte, no jsme tady, ale závisíme na tom, co dostaneme. A takže eh, chcete i přesvědčit vaše ministry financí, aby vyčlenili nezbytné prostředky, nebo, nebo již jste je přesvědčili? Děkuji. Děkuji paní Jazovecká. Paní Ovira také požádala o slovo. Ano, ano, pokud bude čas, tak prosím, ale zatím jsem uzavřela seznam paní Jazlověcka. Děkuji vám, paní předsedkyně. I já bych chtěla uvítat mezi námi irské předsednictví. Představili jste velice ambiciozní program, což mě nepřekvapilo, protože již celá léta ukazuje irská společnost svou angažovanost a zodpovědnost, takže vám přeji na vaší cestě hodně štěstí. Směrnice o vysílání pracovníků je jednou z vašich priorit. Toto je směrnice, která vede někdy k velkému znepokojení. Některá ustanovení jsou problematická buď pro některé země nebo pro některé společenské skupiny. Proto doufám, že v této oblasti budeme s vámi těsně spolupracovat. Irské předsednictví na začátku řeklo úspory, škrty a růst pohromadě společně. Já vím, že, vy, že člověk musí spořit na nejdůležitější věci a dělat úspory, ale my také, naše výbor eh, také se zabývá sociálními investicemi a právě proto se chci zeptat, zdali plánujete nějaké akce na podporu sociálních investic, protože já se domnívám, že nejlepší kapitál Evropy jsou lidé, Evropané a především v průběhu krize jsou společenské sociální investice rozhodnuté rozhodující. Také se tady hovořilo o více letem finanční rámci. Jaké akce se zde očekávají? Také některé, které budou mimo tento rámec? Nyní dávám slovo pánům ministrům a možná, že změníme jejich pořádí. Takže nejdříve pan Kanon. Uh, again some uh, Ano, Děkuji vám za vaše příspěvky. Evropský fond pro přizpůsobení globalizaci. My jsme tento fond již využívali v Irsku a potom podpořili jsme eh, tím z tohoto fondu eh, tisíce lidí, což je velice důležité, jestliže jsou lidé nezaměstnaní, jejich podnik skončit a oni musí najít novou cestu. Takže EGF byl velice úspěšný, někteří lidé se přímo vrátili do práce, další získali další vzdělávání a další možnosti kvalifikovat se. Celá řada lidí začala sama sama podnikat a to také vycházelo ze, vycházeli ze svých vlastních zkušeností v minulých podnicích. Takže především na jeho východě Irska eh, ukončilo svou činnost eh, call centrum, kde pracovalo 150 lidí a najednou vidíme, že tam vznik, začaly vznikat nová koncentra. Uh, a jako já tady musím říci, že opravdu z tohoto fondu se dá velice dobře těžit. My můžeme dále také diskutovat o mezi, víceletém finančním rámci. A my můžeme zvýšit také efektivitu EGF v jednotlivých zemích. Často se také hovoří o protikladu mezi ESF a EGF. ESF ukázalo, že dou může eh, dobře reagovat, ale EGF může daleko lépe reagovat v lokálních rozměrech. A často eh, může také docházet k tomu, že eh, v některých oblastech dochází k opětovnému uzavírání podniků a pak je třeba tyto problémy řešit. Pokud se týče rozšíření eh, oblasti působnosti EGF na restrukturalizaci podniků, zatím tomu tak nebylo, ale já se domnívám, že oblast působnosti EGF eh, musí být opravdu eh, zaměřena na to, kdy hrozí Evropské unii ztráta konkurenceschopnosti. A je také třeba tedy postarat se tímto způsobem o kvalifikaci pracovníků. ESF také může se zabývat otázkami rekvalifikace a restrukturalizace budoucnosti. Děkuji vám. Pan ministr, paní ministrině Boten. Um, Uh, Tady zasnělo hodně otázek na téma těch záruk. Jenom otázka, kterou eh, eh, položila Joana, týká se financování těchto záruk. Ano, doporučení je, že by se to mělo financovat z Evropského sociálního fondu. A Eh, že by se měly takto podporovat eh, eh, tyto režimy záruk. Jak i řekl komisař Andor, celková částka ESF a další, z dalších fondů samozřejmě to je třeba vidět v kontextu vyjednávání o několika letem finančním rámci. To zatím samozřejmě nevíme, jaký bude výsledek tohoto vyjednávání. To bude na členských státech, aby si stanovili priority režimu záruk. Další otázky úroveň nezaměstnanosti. Zdali v Irsku, eh, eh, ano, jak to je, teď je to 14,6% nyní a počet mladých lidí, kteří jsou nezaměstnaní, je asi dvojnásobek toho průměru. Ale ve většině mladých států panuje, že eh, mladí absolventi s dobrým vzděláním, eh, tak eh, Eh, jsou eh, tedy eh, méně obětí tedy nezaměstnanosti je kratší než ti, kteří nemají vzdělání. A já myslím, že tady irská zkušenost je stejná, samozřejmě, ale z důvodu ekonomického kolapsu u nás v Irsku, tak asi jako v řadě dalších států. Především nám leží na srdci mladí lidé, eh, většinou muži, kteří třeba ani nedokončí eh, střední vzdělání. Takže především to A až budeme připravovat režim záruk, tak si musíme to, to uvědomovat. My v Irsku máme celou řadu iniciativ a velké částky vynakládáme právě ze sociálního fondu, který plyne do Irska právě na tyto mladé lidi. I Kieran hovořil o e, pracujících, kteří přijdou o práci, ale ti mají třeba příležitost se rekvalifikovat. A aspoň moje ministerstvo nyní především přijímá iniciativu vůči stavebním dělníkům a dalším pracovníkům ve stavebnictví, kteří přijdou o práci. A často jsou to i inženýři, takže chceme, aby se mohli překvalifikovat třeba na IT protože všude po Evropě panuje, že je nedostatek eh, odborníků přes počítače v IT. A mm, tady mm, takže mm, tady si já teď v souvislosti s tím, co řekla paní, eh, kom, paní předsedkyně, stabilizátory, to je důležité, protože teď v době recese bychom měli být schopni vynakládat peníze na to, abychom mírnili dopady především na ty lidi, kteří jsou eh, eh, sociálně nejslabší. A opět, když se podíváme na irské statistiky a eh, teď zase navazuji na tu, ten kontext těch tedy samoživitelek. Takže naše zkušenost je asi 61% jde právě na zmírňování dopadů chudoby. A kde to je pouze 30%. Takže eh, proto paní předsedkyně hovoří o dopadu stabilizátoru. Eh, my eh, vlastně my vytváříme poptávku tím, že vynakládáme ty prostředky. Samozřejmě je zde poptávka po službách, po zboží v rámci naší země, ale samozřejmě to všechno má obrovský dopad i na redukci chudoby, a sociálního vyloučení. A teď v souvislosti eh, s tím tématem mladých lidí, kteří eh, začnou podnikat. Opět, hm, to je součást normálních programů. V Irsku hm, my máme hodně programů, které pomáhají lidem ve všech věkových kategoriích, aby mohli začít podnikat. Samozřejmě mladí lidé, to je velký důležitá skupina potenciální nezaměstnanosti a navíc jsou to eh, lidé, kteří pozitivně eh, chtějí začít podnikat. Děkuji. A ještě možná, já nevím, zdali je to u vás nebo u nás k otázce strategie bezpečnosti eh, práce, protože tady náš výbor hodně v tom dělá. Já mm, vím, že jsou zde iniciativy komise oživit tuto strategii, ale možná bychom mohli mít nějaký prostor pro nějakou iniciativu, nebo irské předsednictví by to mohlo nějak oživit, aby komise skutečně předložila eh, reformovanou strategii pro zdraví a bezpečnost práce. Ano, paní Blind Blinkevičute hovořila o antidiskriminační směrnici. Tato směrnice je velice důležitá pro ochranu lidí s postižením a i v této oblasti bychom chtěli udělat další kroky, ale je to složitá věc, protože to vyžaduje také jednomyslnost a je třeba také dosáhnout eh, dalších kroků. Není to snadné, ale doufáme v pokrok paní Žadověcká hovořila o směrnici o vysílání pracovníků. Já vím, že e, ona na tom velice tvrdě jako zpravodajka pracuje. Pro nás je to také prioritou a my bychom byli velice rádi, kdy bychom i zde udělali pokrok eh, a rada i parlament by určitě toto uvítali a doufám, že se společně dohodneme na především těch dvou z hlav, hlavních sporných záležitostech. Vy jste se také zmínila o tom, jak je důležité mít sociální e, společenské investice a také tyto podporovat. Ano, já vítám e, toto téma je důležité najít také nové finanční nástroje pro mikrofinance a mobilitu a také je třeba, aby eh, malé a střední podniky se posunuly do další oblasti. Paní předsedkyně, vy jste se také zmínila o strategii pro ochranu a bezpečnost zdraví. My až bude strategie jasná, pak také začneme se k tomu dále vyjadřovat. Možná, že by bylo vhodné pomoci komisi, aby tento bod dále propracovala. Eh, poslední bok řečníků, eh, pan Kostelo a potom paní Regner. Thank you, Chair, and, uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji všem ministrům za to, že přišli mezi nás. Já velice rád ráda slyším, že irské předsednictví také e, svému programu e, přiložilo další sociální rozměr, protože my máme velice mnoho lidí, kteří jsou bez práce a kteří jsou také velice chudí. Já jsem zpravodajkou e, podobné zprávy a také NDP bylo ukončeno a začíná se s novým fondem, který zdůrazňuje sociální inkluzi. My jsme také konzultovali s mnoha nevládními organizacemi na evropské i národní úrovni e, podíleli se na konzultaci různé e, nevládní organizace a shodli se na tom, že toto je důležitý nástroj na omezení chudoby. Je také důležité, že nemůžeme pouze bojovat e, proti proti chudobě, ale musíme také bojovat proti sociální exkluzi. A právě proto vítám záruky pro mládež a těším se na spolupráci s vámi. Závěrem otázku. Ve spojením se zárukami pro mládež je také důležité, abychom předložili rámec pro mladé lidi, kteří jsou v přípravném procesu, tak jde také o to, aby tito mladí lidé nebyli zneužíváni. A je také důležité, aby fond pro nejchudší byl uveden v život. Děkuji, paní Regner. A potom paní Isaja. Děkuji vám venku eh, proběhne velká manifestace na prosazování směrnice eh, o vysílání pracovníků, eh, která požaduje také spolupráci přeshraniční spolupráci úřadů. Jak jaký význam má tato otázka pro vaše předsednictví. Druhá otázka se týká programu pro inovaci a sociální změny. Zde je navrhováno, aby vznikl čtyři pilíř mm, na potírání eh, nezaměstnanosti eh, mladých. Vy jste hovořili o boji proti nezaměstnanosti eh, mladých v, za vašeho předsednictví a jak se díváte na tuto čtvrtou osu nebo čtvrtý pilíř? Děkuji vám, paní Esaja. Thank you, Madam Chair. A vy, paní předsedkyně, moje otázka je na paní ministrině Joan Burtonovou. Vy jste zmínila ten program potravinové pomoci. Víme, že zde zatím v radě není konsensus ohledně tohoto potravinového programu, protože některé státy jsou názoru, že by se to eh, nemělo řešit na národní úrovni, že to eh, spadá do jejich eh, vnitrostátní politiky. Takže bych ráda, abyste se k tomu vyjádřila. Dále otázka. Ten program potravinové pomoci a rozdávání, rozdělování potravin, to e, v řadě států dělají charity, církve, nevládní organizace, které jsou důležitými partnery. A teď s tímto novým programem, jaká bude jejich pozice, jaké bude jejich postavení, je důležité, aby nejenom e, tedy fyzicky předávali E, ty potraviny e, a expedovali, ale aby tam byl ten lidský kontakt. Takže v tom právě ty nevládní organizace mm, hrají roli. Takže jaká, jaký bude postoj, postavení těchto organizací do budoucna? Děkuji, Mariana Harkin. Marian Harkin. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Za prvé já chci zde přivítat tři ministry a přeji jim hodně úspěchu. Omlouvám se, že jsem zde nebyla dříve. Jenom pár otázek na každého z vás. Za prvé na ministra Kenona. Vy jste hovořil o EGF a moje otázka, to je ten globalizační fond, je, zde je blokující menšina. A jak tedy vy, jakožto irské předsednictví, přesvědčíte ostatní, že by měli přijmout návrh? E, návrh parlamentu je pro vás dobrým základem, ale máte ještě nějaké nové nápady? To je moje otázka. A na paní eh, eh, ministrině Burtonovou. Řada o, o, o eh, kolegů zmínila potraviny pro chudé. Neda, včera večer jsem četla stanovisko House of Lords a Bundestagu, tedy horní sněmovny a německého parlamentu, kde se říkali, to je dobré, tedy že se to tedy rozdávalo sem mléko a podobně, takové ty programy v rámci zemědělské politiky, ale teď si myslí, že toto zrovna ta potravinová pomoc je zbytočná, protože je napojena na velkou byrokracii. Já s tím nesouhlasím, ale ptám, si, ptám se, jak to chcete vyřešit, protože to by bylo důležité, aby tento program skončil úspěšně. Za druhé, ty záruky pro mladé. Jak vidíte to? to je irská otázka teď čistě. Jak se to propojí s eh, vaším režimem eh, stáží v podnicích? Eh, možná byste mohli zmínit úspěch tohoto vašeho režimu stáží. A dále mm, čísla nezaměstnanosti. Já myslím, že byste měli vědět i, že i máme vysoké úrovně tedy velké, eh, těch, kteří odešli ze eh, školní docházky, takže tady musíme mít určitou záchrannou síť pro mladé, to pochopíte. Dále eh, PSCI a paní Regner také se na to ptá. Zde máme čtyři osy, osy tedy, včetně tedy mikrofinancování, mikroúvěru a tak dále. Takže já se ptám, já vím, že zde probíhá trialog. A já se ptám, jaký má být výstup z rady? My s tím máme problém. Chtěla bych vědět tedy, jaký máte návrh pro to, aby některé z těch os, tedy aspoň některé z nich byly rozpracovány. Potom vysílání pracovníků, na to se již tady ptali. Potom ta směrnice boje proti diskriminaci, ta je zablokována už hrozně dlouhou dobu. Máte nějaké nápady? Děkuji. Paní Boverty, dvě minuty. President, et mulle võimaluse andsite. Tervitan Iiri ministrit, soovin teile... Děkuji, paní předsedkyně, jsem velmi ráda, že se k tomu mohu vyjádřit. Chtěla bych nejdříve poblahopřát a popřát hodně úspěchů eh, pro vaše předsednictví. Jsem velmi potěšena tím, že zde hovoříme o také významných otázkách Myslím, že se však nekoncentrujeme dostatečně na mládež. Mám několik otázek a sice na pana Brutona. Jaké činnosti navrhujete během vašeho předsednictví, aby ještě nebyly rozdíly v odměňování mezi pohlavími? Co chcete eh, zlepšit v této oblasti? Děkuji. Nyní dávám slovo opět ministrům a nejdříve se obracím na pana ministra Kanona, aby odpověděl na otázku ohledně Erasm, programu Erasmus. Eh, myslím, že to spadá do eh, vaší oblasti. A možná, eh, pokud to tady nespadá pod vaši kompetenci, tak nám prosím sdělte, kdo je eh, kompetentní pro tuto otázku. Eh, potom se obracíme také na pana ministra Brutona s otázkou, jak budete přispívat mm, k realizaci závěrů samitu z prosince. Zde je také sociální Eh, ještě část, která byla doplněna. Za kyperského předsednictví jsme viděli velmi zajímavou iniciativu na základě eh, dopisu EPSCO na ECOFIN před eh, Evropskou radou, tak aby tato otázka byla dynamicky řešena a byla bych ráda, kdybychom i za vašeho předsednictví viděli takovýto přístup, ale je to otevřená otázka. Prosím, máte slovo na tři minuty každý a začneme panem Kanonem. Okay, firstly, it's my... Ano, Erasmus mém se bude zabývat můj kolega a za druhé paní Harkin, která se ptala na EGF. Já jsem velice pro tento program, protože se u nás velice osvědčil. Také jsem se zmínil o tom, že budoucnost EGF záleží na diskusích týkající se víceletého finančního rámce. A my se budeme snažit, aby EGF nadále existoval, ale je tady celá řada ještě dalších naléhavých záležitostí. Země, kteří, které čerpaly z EGF, by měli předkládat argumenty pro výhody tohoto parlamentu a měli mm, týkající se tohoto fondu a to znamená, že my to tak budeme dělat. Ti, kteří jsou pro EGF, by se měli vyslovovat, dejme tomu, více na hlas. A E, také bude záležet na těchto diskusích, zdali EGF bude nadále pokračovat. Ano, nyní pokračuje další řečnice, paní Borton. Já bych chtěla reagovat na celou řadu bodů paní Castello a dalších. pokud se týče pomoci těm nejzranitelnějším a nejchudším. Paní Castelo je zpravodajkou eh, zprávy v parlamentu a tato zpráva je velice důležitá. E, e, potraviny jsou distribuovány eh, nevládními organizacemi i vládními organizacemi a nyní přesunout veškerou zodpovědnost na ECOFIN, ale musí se to dít v souvislosti tak s tím, že hodláme počty těchto zdanitelných lidí snížit. To bývají často osoby samostatně e, žijící, potom jsou to rodiny s dětmi. A my musíme zabezpečit, aby tady nebyla mezera v reakci EU. A myslím si, že o to máme všichni obavy my hodláme dospět k dohodě s parlamentem a radou, tak abychom měli eh, základ pro další činnost od roku 2014. Toto je to následuje kdo následuje, samozřejmě je to následník eh, zemědělských problém, programů, ale já se domnívám, že by se to mohlo e, týkat více záležitostí než jenom e, pro potravin, protože často se to jedná nezaměstnaných rodin, kdy lidé v těchto rodinách nepracují a také někdy mají potíže jejich děti se školní docházkou. To znamená, že tento podravinový program bychom také navázali na integraci integraci do zaměstnanosti. My máme také starosti s dětmi, které odcházejí do školy a ani nesnídali. Bylo by tedy dobré, kdyby tyto děti mohly dostat teplou snídani ve škole a to by byla velká pomoc jak pro tyto děti, tak i pro jejich rodiny. Já se domnívám, že bychom měli také eh, spolupracovat s nevládními organizacemi, které se zabývají výživou. Pro a nevládní organizace také pracují v oblasti potravinových bank. A toto téma je velice zajímavé a důležité a těším se na vaši zprávu, která bude brzy předložena. Pokud se týče záruk pro mladé, tak stáže jsou velice důležitou věcí my máme v Irsku národní program pro stáže. E, probíhá to přes e, internetové stránky a také tyto programy stále monitorujeme. Více než 50 e, lidí, kteří ukončili stáže, se dostalo do zaměstnání. Není to samozřejmě pro všechny, ale myslím si, že je to dobrá věc. Také podobné stáže se pořádají ve Finsku a v Německu a nabízejí mladým lidem příležitost, jak se dostat na trh práce. My z vaší odpovědi eh, vy jste hovořila o tom, že potraviny budou centrem programu pro nejchudší vrstvy. A také, že hodláte zabezpečit, aby děti dostávaly snídani, ale my se o tom ještě budeme bavit do detailu v souvislosti se zprávou. A na závěr pan Burton, ale muž budete hovořit tři, čtyři minutky. Eh, eh, děkuji, jenom pár témat. Paní Regner zmínila opět citlivé téma vysílání pracovníků. Skutečně to ukazuje, že tady je třeba nastolit rovnováhu mezi právem na mobilitu, aby lidé mohli tedy cestovat za prací a e, na druhé straně třeba ochránit určitý standard. kdy třeba nastolit tedy rovnováhu. Také i jste Marian Harkin, Harkin zmínila otázku Eh, sociálních změn a inovací. Takže to je ta čtvrtá, eh, čtvrtá osa, podle vás, kterou nepodporuje rada. Eh, mm, jsou tam ty tři kapitoly, tři a já, pokud vím, tak příští měsíc začne trialog a budeme se snažit mm, se dohodnout tedy chcem, aby se e, e, dohodla rada a parlament. To bude velká výzva pro naše předsednictví. Budeme se snažit. I vy, paní předsedkyně, byste zmínila otázku sociální dimenze. Ano, tady došlo ke skutečnému pokroku i v cestovní mapě, která se týká realizace e, semestru. To bude příležitost vlastně pro Radu EPSCO, aby se zabývala celou škálou témat, e, které mají dopady na sociální ochranu, na platy a tak dále. A také i zde recipročně e, budou moci prezentovat své názory ECOFINu a ECOFIN naopak Radě EPSCO. Takže já doufám, že snad takto to bude fungovat lépe, bude to do sebe lépe zapadat. Já vím, že paní Fontaine eh, ta mm, připravila velice dobré fundované stanovisko a určitě se tím budeme inspirovat pro účely z naší diskuze. Děkuji, děkuji všem a já vám přeji úspěch a určitě my, když jsme vyjednávali se zástupci jirského předsednictví, tak e, jsme zjistili, že to, co vysíláte, to je, jsou dobré signály, tak doufáme, že uzavřeme probíhající trialogy v termínu a úspěšně, i když víme, že to bude velice obtížné a velice rádi. Opět vás zde uvidíme, tedy uvidíme vás na neformální radě EPSCO, kde já budu zastupovat náš výbor. Děkuji ještě jednou za pozvání na radu EPSCO a sejdeme se určitě tak, jak jsme již předeslali eh, s delegací našeho výboru, až vás přijedeme navštívit týden poté do Dublinu. Je mým potěšením vás všechny pozvat na přípitek k novému roku a doufám, že pozvedneme číši na Eh, společný úspěch. Takže eh, prosím, sklenička se podává tady eh, před sálí a schůze začne opět ve tři hodiny.